Kolegové a kolegyně, poprosím vás, abyste se usadili, abychom mohli pomalu zahájit svou práci. Dostáváme se k bodu 7 našeho pořadu jednání. Ne, pan Tomas Mann ještě. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe folgende Frage. Äh, gestern gab es in äh, Brüssel eine Dobrý den, paní předsedající, já mám následující otázku. Včera byla v Bruselu eh, demonstrace pracujících, kteří jsou eh, v Německu eh, zaměstnáni v dolech, kde se mají zavírat šachty a my se ale samozřejmě v našem výboru zabýváme také udržením pracovních míst. Chci se zeptat, jak náš výbor eh, může pomoci těmto lidem. Měli bychom eh, těmto lidem pomoci. Dnes se eh, v Německu zavírají šachty, protože ty dosavadní dotace mají být zrušeny. A to se může týkat i dalších pracujících ve stejném oboru v dalších členských státech. Měli bychom jako výbor pro zaměstnanost se touto otázkou zabývat. señora presidenta. También yo conozco muy de cerca. Paní předsedkyně, já tu situaci znám. Je to situace, která má zásadní dopady na různé španělské regiony. Probíhají tam opravdu veliké sociální otřesy a lidé jsou z toho zoufalí, protože mají pocit, že Evropě se lidé nezabývají zaměstnaností, že to je poslední věc na seznamu úkolu evropských politiků. Lidé jsou opravdu ale v zoufalé situaci. Při nejmenším bychom si je měli vyslechnout. Měli bychom vytvořit v tomto výboru možnost těm lidem se vyjádřit, podívat se na jejich zájmy, na jejich problémy, na sociální dopady hospodářské situace. A podívat se na alternativy. Neměli bychom jenom takto nechat bez naději. Děkuji. Děkuji, pan Tomas Mann hovořil o manifestaci, která zmínila takovýto požadavek. Jak víte, paní Figueiredo včera také hovořila o manifestaci, která probíhala včera, která byla ještě větší a která se zabývala celou tematikou, kterou máme v popisu práce. V současné době se snaží jednotlivé státy snížit deficit, následně utahují rozpočty, má to sociální dopady a potom vidíme takovéto demonstrace. Já bych eh, nerada v tuto chvíli otevírala diskusi k takovéto aktuální otázce. Možná na příští schůzce koordinátorů bychom se mohli zabývat eh, způsobem, jak eh, nejlépe vyhovět takovýmto žádostem, protože konec konců to máme v popisu práce. Pokusíme se najít nějaké iniciativy, které by nám umožnily ještě lépe se zabývat těmito otázkami v rámci našeho pořadu jednání. Kromě toho bych chtěla připomenout, že zástupci komise budou hovořit o programu práce 2011. Během včerejšího zasedání kolegia komise, které bylo mimořádně dlouhé, tři hodiny diskuse byly věnovány hospo- eh, řízení hospodářství a dvě hodiny Romům. Pan Thomas Mann o tom také včera hovořil. Takže my se k tomuto ještě za chvíli dostaneme z komisí a určitě se k této otázce vrátíme ještě na koordinátorech. Takže teď k našemu pořadu jednání dala bych slovo paní Harkin, která bude hovořit o své zprávě o tom, jak překročit HDP. Děkuji, paní předsedkyně. Možná se jenom zeptáme první otázku, co to vlastně je HDP. HDP je popis všeho, co vytvoří stát. Je to vlastně agregace přidané hodnoty všech hospodářských činností. Já tedy chci říci, že se nějak nestavím proti HDP, je to velice užitečný ukazatel. Ve 30. letech jsme třeba neměli žádné ukazatele, které by nám umožnili reflektovat vývoj hospodářství a tehdy HDP určitě bylo velmi užitečné, protože je to komplexní ukazatel hospodářské činnosti. Na druhou stranu ale od té chvíle se svět velmi změnil nejenom společnost, ale opravdu svět jako celý a změnily se i věci, které si, kterých si ceníme a změnil se následně kontext HDP. HDP velmi často ukazuje v pozitivních číslech věci, které jsou negativní pro společnost. Pak, když třeba dojde k nějaké katastrofě, tak kvůli rekonstrukci se navýší HDP a protože se také musí eh, zvyšovat infrastruktura. Pokud bychom vykáceli Um, tropické lesy, tak se prodá dřevo, navýší se HDP, ale přitom se ničí planeta. Takže přesto, že to je komplexní ukazatel hospodářské činnosti, tak nepopisuje komplexně celý svět. Je, má tedy svá interní omezení a ne, neumí reagovat na změny. Před chvílí jsme říkali, že dobré politické Dobrá politická rozhodnutí vyžadují dobré informace. V tuto chvíli lidé nemají zaměstnání. Na druhou stranu, pokud nebudeme mít dobré informace, tak nepřijdeme s dobrými politikami, které nám umožní reagovat na stávající krizi. Když jsem hovořila o HDP, tak jsem neodkazovala pouze k tomu, jak kvalitní tyto informace jsou, a, a jak jsou přesné, Proč jsou kvalitní a přesné, ale čísla mohou být sice kvalitní, ale mohou přitom popisovat pouze část perspektivy, tu hospodářskou. V té oblasti mohou být přesná, ale v sociální oblasti nemusí být k ničemu, protože třeba neberou v úvahu otázky blahobytu, trvalé udržitelnosti a podobně. HDP je velmi prominentním ukazatelem a může se tedy stát, že následně ty politiky, které vedou k navýšení blahobytu, nejsou dostatečně zastoupeny, zatímco politiky, které navýšují HDP, jsou zastoupeny příliš. Následně tedy může existovat rozdíl mezi HDP a tím, jak lidé vnímají svou situaci. Jak jsem říkala, během katastrofy navyšuje se, nebo po katastrofě navyšuje se HDP, ale lidé mají život na ruby. V řadě zemí navíc existuje velký rozdíl mezi HDP a HNP, což je velmi důležitá otázka, především pro mou zemi, nebudu zacházet do podrobností. Také otázka průměrování může mít dopad na to, jak zobrazujeme situace. Lidé se na ta čísla dívají a, a mají pocit, že najednou ta čísla nereprezentují jejich život. Že odkazují pouze k ekonomice, k trhu a k hospodářským transakcím. Myslím si, že je potřeba, abychom komunikovali s občany a snažili se najít eh, inkluzivnější ukazatele. Je potřeba zajistit to z toho důvodu, aby probíhala lepší, kvalitnější eh, veřejná diskuse a politické rozhodování. Tedy nejde jenom o to, jaké jsou náklady, ale i jaká je hodnota co z toho má společnost, co z toho má životní prostředí, případně co ztrácí. A pokud toto zapracujeme do ukazatele, tak lépe budeme mít eh, eh, reflektovánu celou, společ, celou situaci. Pokrok, to je také otázka, která má řadu aspektů a řadu dynamik. Ještě dvě, tři důležité věci. Otázky distribuce, ty jsou zcela klíčové, protože blahobyt společnosti závisí na tom, do jaké míry se v této společnosti rozdělují věci, které jsou důležité pro utváření života jejich členů. A přitom je třeba vzít v úvahu, jak trvale udržitelné jsou a zdali zajistíme blahobyt i budoucí generaci. Takže je potřeba, abychom neřešili jenom stávající situace a neměřili jenom stávající situaci, ale i její dopad do budoucnosti, ať už se jedná o eh, vyčerpatelné zdroje anebo penze. Také hm, zacházení s příjmem. Hovořili jsme o minimálním příjmu, ale také otázka, jak je lidé na co je vynakládají. Otázka zadlužení a adekvátnosti systému sociálního zabezpečení, to jsou další aspekty. Je potřeba navíc do statistiky zapra- zapracovat jak eh, práci, za kterou se platí, tak práci, za kterou se neplatí. Práci, která často není vidět, ale která je reálná a která přispívá k soudržnosti našich společností. A poslední věc, paní předsedkyně, existuje řada různých indikátorů než HDP. Například a index lidského rozvoje. Eurostat navíc má kompozitní indikátor, který eh, bere v úvahu eh, spokojenost lidí přepočítanou na roky kvalitního života. Já jsem nechtěla hovořit příliš dlouho, vím, že budeme hlasovat od půl, ale chci jenom říct ještě jednou, že HDP je velmi prominentní ukazatel a následně eh, může příliš ovlivňovat politické rozhodování a to je potřeba vyřešit. Děkuji. Poprosím všechny lidi, kteří se tady diskutují eh, privátně, aby tak učinili venku. A nyní dám slovo těm, kteří se o ně přihlásili, jako první paní Čabaury a potom paní Kinga Collins. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pan Tomáš Deutsch byl stínovým zpravodajem za EPP, ale dnes dopoledne musel odjet do Bukarešti. Parlament tam vyslal delegaci která měla sledovat eh, řešení romské otázky. Pokud vím, tak pan Stínový zpravodaj velmi dobře spolupracoval s paní Harkin a požádal mě, abych eh, zmínil, že navrhl vložení nového odstavce, který se týkal používání HDP na místní úrovni. Byl tam pod, takový podparagraf, ve kterém bylo vloženo slovo úplně. Jinými slovy tedy, že HDP je úplně neadekvátní a tak dále. To bylo v té původní zprávě a on to chtěl trošku rozvolnit. Rád by tedy, aby toto znění bylo trošku rozvolněno, Vzhledem k tomu, že HDP je ukazatel, který používáme velmi dlouho, a že pak, když chceme sledovat trendy i dále, tak nemůžeme úplně odhodit HDP. Nemůžeme říct, že to je ukazatel, který by byl zcela nepoužitelný anebo zcela neakceptovatelný. Že spíše je potřeba takovéto měřítko trochu upravit. Zároveň mě požádal, abych poděkoval paní Harkin za jejich práci, které si velmi vážíme a zprávu podpoříme. Děkuji. Um, Kinga Kunz, paní Kinga Kunz a paní Jean Lambert. Thank, you very much. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych za socialisté ráda řekla, že my z celého srdce podporujeme tuto iniciativu a práci paní Harken. Zároveň také neříkáme, že HDP je nevhodný ukazatel. Vyplynul ale zcela jasně v průběhu krize, že sice máme údaje k hospodářským výsledkům a problémům, ale nemáme žádné údaje k sociální situaci a k sociálním dopadům krize. Takže je ještě vhodnější se věnovat něčemu, jako je jiný ukazatel. HDP nemůže poměřovat eh, rozdělení prostředku. Na to už kolegyně paní Hákin upozorňovala. Potřebujeme vidět, jakým způsobem se ten růst rozděluje i mezi chudé. Takto je potřeba to sledovat v řadě zemí Evropské unie a poměřovat tím kvalitu. Je potřeba sledovat, jaký je vývoj. A tohle by byl dobrý podklad poměřování kvality života. Zde si myslím, že potřebujeme jiný ukazatel a můžeme se těmto pozměňovacím návrhům ještě dále věnovat. Koherentnost společnosti to je pro nás velmi důležité. Inkluze, rovnost, situace místních komunit, situace na národní úrovni, délka života, přístup ke kulturním a sociálním a zdravotnickým službám, doprava, to bývá častý problém, přístup k informacím, volnočasové aktivity, soudní práce a tak dále. Pak je tam otázka zákazu diskriminace. Včera jsme dlouze hovořili o situaci Romů. Tato debata probíhala i předtím. Přístup k zdravému prostředí, bytová problematika, kanalizace, hygiena. Nakonec se dostáváme i k pojmům a jevům, jako je korupce ve společnosti, přístup k právním službám a tak dále. To do toho všechno patří a nepochybně se nám podaří vytvořit velmi dobrý nástroj, který nám bude pomáhat poměřovat kvalitu života bez toho, abychom se drželi pouze jediné věci, a to je HDP. Děkuji. Děkuji paní Jean Lombert a pak paní Figaredo. Děkuji paní předsedkyně. Dovolte mi poblahopřát zpravodajce. Myslím, že se vedla velmi dobře. Podařilo se jí dostat do těch pár slov spoustu informací. U stanovisek je omezený počet slov. Já souhlasím se základním směrem. My jsme vždycky měli za to, že HDP je něco, co poměřuje pouze kvantitu, nikoli kvalitu, že to je nedostatečné a my potřebujeme po- poměřovat i politiky. Pokud hlavní cíl je růst 3% ročně, tak tam se nedostane nic z toho, jaká je kvalita produkce a tak dále. A podle našeho názoru potřebujeme vědět i toto, jakým způsobem se spotřebovává to, co máme k dispozici na planetě, to jsou další věci. Pokud jde o rozdělování, Kostarika má nižší čísla než Nigérie, pokud jde o růst, ale je to společnost, kde je lepší rovnost, zatímco v Nigérii se všechno soustředí jenom na tom vrcholu. My bychom podpořili zprávu jako takovou, samozřejmě k tomu budou pozměňovací návrhy, my je předložíme. Já bych se ráda vyjádřila i k rozměru genderovému. To bych také ráda, aby do toho bylo zapracováno. Pak je tam pojem placené a neplacené práce. Doufám, že i k tomuto se vrátíme. A nejenom v souvislosti s dobrovolnictvím, myslím si, že to je velmi důležité. Tohle drží společnost pohromadě a vlastně do HDP se to nějak nepromítá. Takže i zde dochází k určitému pokroucení tohoto pojmu. Já si myslím, že bychom se měli odklonit od HDP jako jediného ukazatele, který se počítá. Děkuji. Děkuji. Paní Figueredo a pak paní Murang. Prosím. Děkuji. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že kolegyně se podařilo odvést opravdu výborný kus práce. V této fázi máme jednostránkový text a kolegyně se stejně podařilo do toho zapracovat zásadní myšlenky odklání se od HDP a přiklání se k jiným ukazatelům, které se více soustředí na kvalitativní aspekty, i když jsou tam i ty kvantitativní zahrnuty. Já nebudu opakovat, co už říkali kolegové. Ale obecně mi dovolte říci, že souhlasím s různými aspekty, které se zde objevily. Například bychom se měli věnovat dále genderovému aspektu kvalita života pro muže a ženy, Potom bychom se měli věnovat k kulturním aspektům, aspektům zaměstnanosti, placené a neplacené práce. A ještě je tam jedna věc, která zatím nezazněla, a to je velmi důležitý aspekt, na který musíme pamatovat v budoucnu, a to je demokratická účast občanů. Ono nestačí dosáhnout lepší kvality života. Zároveň také musíme zajistit, aby se lidé podíleli na veřejném životě. To jsou základní podmínky. A je potřeba tyto základní podmínky naplňovat, aby se lidé účastnili regionálního života, místního života na různých úrovních a také účast v širším slova smyslu, třeba účast pracovníků na řízení společnosti, i to tam patří v řadě zemí, v řadě regionů se dostávají demokratické principy i na půdu továrny. Pracovníci mají své organizace, protože bez nich mají jen velmi omezené možnosti být vyslyšen. Společnost, která je připravena na budoucnost, musí zajistit tuto demokratickou účast a prosazování příslušných hodnot. To je naprosto zásadní. Tady to je z mé strany příslušný návrh. Děkuji. Paní Morin a pan Popakis, prosím. Prosím mikrofon. Dovolte mi připojit se k ostatním a rovněž poděkovat paní Harkin za vynikající odvedenou práci. Platí, že zde se potýkáme se skutečným problémem. HDP je souboru různých měření. Rozhodně před 50-60 lety tento ukazatel fungoval, ale dnes je potřeba jej dále rozpracovat. hospodářská situace je jiná, má jinou dynamiku než doba, kdy se tento ukazatel vytvářel. My už nepotřebujeme tak rigidní obrázek situace, my potřebujeme obrázek, který je dynamičtější a který nám umožňuje se podle toho rozhodovat. Takže bychom se měli na HDP dívat nejenom jako na soubor systému poměřování, ale spíše jako na orientační vodítko, která nám pomůže vyhodnocovat různé postupy a musí tam být i lidský prvek, což ve stávajícím uplatňovaném systému takto nefunguje, proto se to musí změnit. A samozřejmě mezi nové ukazatele patří to, co je zde uvedeno, a to je velmi důležité, ale co bych navrhovala, že by se tam mělo objevit, je to, co se děje v oblasti celoživotního vzdělávání. Jak říkala paní Figueredo před chviličkou, je to aspekt základních investic vytváření stálu. Hodnota pracovníků, zaměstnanců, potenciál těchto lidí, schopnost vytvářet si další kvalifikace, podílet se na dalším rozvoji podniků, když se podíváme v Irsku na vývoj situace společnosti Dell, tak ti pracovníci, kteří se dále nevzdělávali a nerozšiřovali si svoji kvalifikaci, tak ti následně zaznamenali, že přeškolení je pro ně velmi složité. Musíme také poukazovat na oblast výzkumu. Výzkum je budoucí potenciál pro další rozvoj podniků zase je potřeba se soustředit na dynamiku. Pak jste upozorňovali na solidaritu a potřebu dobrovolnické práce. S tím rovněž souhlasím. Doplnila bych k tomu ale, že by se tam měly objevit ukazatele týkající se žen a rozdíl mezi platy mužů a žen. Všichni řeknou, že by ty platy měly být stejné u mužů i u žen, ale víme, že v reálu to tak není. Měli bychom se zaměřit na podmínky, které existují pro lidi, aby byli schopni sladit svůj, prac, svůj pracovní život a soukromý život. Bez toho totiž nebudeme mít reálný obrázek ani díky těmto ukazatelům. A pak bych také ráda řekla, že je potřeba používat HDP jako orientační vodítko na národní úrovni, ale rovněž také na regionální úrovni. Protože v řadě zemí jsou to regiony, které mají zásadní ekonomické odpovědnosti. A my nebudeme schopni řídit národní politiky spolehlivým způsobem, bez toho, abychom do toho zapojili i regiony. Děkuji. Děkuji, prosím pana Pupakise. Děkuji. HDP jistě není jediným ukazatelem, ale lidé nežijí jenom podle čísel a indexů. Musíme se dívat na jednotlivé bytosti, musíme vzít v úvahu přežití lidí. Možná bychom měli začít používat eh, jiné měrné veličiny a měřit i zvláštní specifické situace v každé zemi. To je také to, po čem volalo včera 50 občanů Evropské unie. Já jsem tam byl také. Lidé žádali jiné řešení krize, než jen utahování opasků, než eh, tlačení lidí do chudoby, způsoby pro podporu zaměstnanosti, tvorbu pracovních příležitostí. To bychom měli brát skutečně vážně a dívat se i tímto směrem. Děkuji. Merci, je voudrais à mon tour euh, faire euh, quelques observations. Děkuji. I já se chci vyjádřit. Myslím, že o otázce užitečných ukazatelů hovoříme už dlouhou dobu v návaznosti na HDP a je konkrétní důvod, proč o tom dnes právě hovoříme. Tím je krize. My teď vstupujeme do druhé fáze která nám poskytuje trochu větší prostor a je potřeba říci, proč je krize další příčinou eh, hledání nových přístupů. Jinak Tady jsou dlouhodobé aspekty, které nelze použít jako ukazatele řízení politik. O tom také víme. Proč Evropská unie rozvíjí strategii 2020, pro kterou někteří jsou, někteří jsou proti ní, ale i přesto je to cestovní plán, který by neměl smysl, pokud nebude hodnocen i podle tradičních kritérií HDP a HNP. Tato strategie bude úspěšná pouze, budeme-li používat kvalitní ukazatele. Já tedy eh, jsem ráda, že vedeme tuto debatu na téma stanoviska paní Harkin, abychom to mohli znovu zvážit. Měli bychom žádat komisi, aby začala používat tyto nové indikátory nad rámec těch tradičních používaných mimo uh, směnou, sa, eh, směnou sazbu mezi euro a dolarem můžeme mít uh, nastaven i vztah mezi HDP a jinými ukazateli. V odstavci 6 a všechno mělo je zcela zásadní, ale uh, v bodě 6 se hovoří o kvalitě bydlení. chom byli uh, důslední, také musíme hovořit o kvalitě dopravy protože mezi ostatními kritérii doprava patří k těm eh, ukazatelům, které zvyšují HDP, ale také kvalitu života. Ani na vzdělávání nesmíme zapomínat. Takže sem patří ještě řada dalších aspektů. Dynamika vznikající díky inovacím ku příkladu. V odstavci 2. Paní Harkin eh, se o tom zmiňujete a také o potřebě zapojit společnost ve prospěch společné strategie, také schopnost inovovat. Ten talent k inovacím, eh, toho se ukazatele HDP nedotýkají vůbec. A Eh, co se týče stanoviska výboru Envy, tady bychom se měli eh, zmínit o úloze, kterou sehrávají veřejné služby pro kvalitu našeho života a potřebě měřit kvalitu veřejných služeb jako takových. Tolik tedy ode mě, abych doplnila eh, váš skvělý návrh stanoviska. Paní Harkin, jestli chcete ukončit debatu, dám vám teď slovo. Děkuji, paní předsedající. Budu stručná, protože vím, že budeme hlasovat. Chci poděkovat všem kolegům, že přišli s skvělými novými myšlenkami. Čeká nás mnoho práce a čekám se na spolupráci s vámi. Těším se na spolupráci s vámi všemi. Děkuji. Merci beaucoup. Euh, Děkuji. A závěrečná lhůta pro podání pozměňovacích návrhů je 12. října v poledne a potom eh, se o tom bude hovořit 8. listopadu a hlasovat následující den. Výbor Envy potom schválí roz, toto rozhodnutí 21. Eh, prosince. Teď budeme hlasovat. Je zde někdo, kdo sebou nemá hlasovací kartu? Pan Ori. Já mám jeden návrh. Na poslední schůzi koordinátorů se nám nepodařilo dosáhnout zhody týkající se dělení zpráv o Romech. Doporučuji, abychom dnes o tom tady ve výboru hlasovali. Señora presidenta, o bien yo no estuve en la misma reunión que el señor Sabauri o quedó eh, Nevím, možná jsem nebyl na stejné schůzi jako můj kolega, anebo jsem něco špatně pochopil. Co se týče zprávy na téma Romů, a eh, tak tu zprávu měli dostat socialisté, pokud se nepletu. A socialisté začali žádat tuto zprávu ve chvíli, kdy EPP řekla, že ji nechce. Gestčním výborem, příslušným výborem je výbor Libe a všichni koordinátoři tehdy řekli, že by bylo nejlepší, aby stanovisko vypracovala socialistická skupina. Já mám pocit, že to byl názor, ke kterému jsme dospěli všichni, takže nevím, proč bychom se teď měli vracet k něčemu, co už bylo dávno vyřešeno. Myslím si, že ostatní koordinátoři potvrdí, co jsem řekl. Děkuji. Děkuji. A můžeme se podívat také do zápisu eh, schůze koordinátorů. Ten máte konec konců k dispozici. A pokud bude potřeba, tak se můžeme k tomuto textu vrátit. Tak. Bychom se pustili do dalšího bodu na našem pořadu jednání zpráva pana Tomase Mana. Nejprve odstavec 1, kompromis C od několika skupin. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Potom po odstavci 1 máme nový odstavec a na základě pozměňovací návrhu 32 pana Higince, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 2, kompromis D od několika skupin, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Následně pozměňovací návrh 36 od paní Simr, zpravodaj je pro, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Potom 37, stejná autorka, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 3, kompromis E, předložení několika skupin, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 4, kompromisní návrh F, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 5, kompromis G, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Po odstavci 5 máme návrh výboru žen, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Potom 53 od pana Cabrnocha, kde je pro, Proti? To nebylo jasné, uvěříme to elektronicky. Zavírám hlasování. E, tedy otevírám hlasování, pardon. Hlasujte, prosím. Vypadá to, že má to odhlasováno. Dobrá, uzavírám hlasování. Aha, máme tady problém. Možná kdybyste se posunula k jinému hlasovacímu zařízení, tak to bude fungovat. Aha, tak dobrá. Už to, že to v pořádku, uzavírám hlasování. 24 pro, 19 proti. Následně tedy tento pozměňovací návrh pana Cabrnocha byl přijat. 54 paní Ronculi a Baldasáre, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 55 paní Harkin, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 56 paní Cimer, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A potom Potom máme 57 od pana Kosy, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Následně potom máme návrh 11 výboru pro ženy, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmička, 58, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 od paní Ojmen Druiten, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 60 pana Lejarika, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Potom 61, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 62, paní Plum, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 63, Kastex, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. U devítky máme kompromis H, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. A následně potom 67, paní Esaja, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 68. paní Lin, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička, výbor pro ženy, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 69. paní Lin, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo přijato, ale uvěříme si to elektronicky. Otevírám hlasování k pozměňovacího návrhu 69 paní Lin. Odhlasováno. 23 pro, 19 proti. Přijato. Jeden se zdržel. potom paní Lin 69, kde je pro, proti přijato, potom u desítky kompromis I, kde je pro, proti zdrželi se přijato, následně 73 od paní Cornelisen, kde je pro, proti zdrželi se přijato, jedenáctka Pan Cabernoch má pozněcí návrh na výmaz 74, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Takže kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Potom se dostáváme ke 12, kde máme kompromis K, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A v nezávislosti na hlasování o kompromisním návrhu K zelení chtějí, aby tam byl text navíc a v tom textu jsou slova a life cycle approach to employment, která mají nahradit slovo flexicurity. Tedy přístup k zaměstnanosti na základě celého životního cyklu. Dobře, ale to by měli představit asi, ne? Dobrá, budeme tedy hlasovat o kompromis... Ne, my jsme hlasovali o kompromisním návrhu K. A teď je otázka, jestli je ústní pozměňovací návrh nahradit slovo Flex Security slovy cycle Approach to Employment přijatelné, paní zpravodajko. Pane zpravodaj, tedy pardon. Ano, já souhlasím. Je někdo proti? Pan Angel. Já si jenom říkám, že je otázka, jestli to je opravdu aktuální toto. Jestli se budeme zabývat eh, flexikuritou takto ze semantického pohledu. No, přístup z pohledu životního cyklu, to je tak, jako když se hovoří o recyklovatelných bateriích, nevím. Dobrá. Potom máme od paní Kastex pozměňovací návrh 90 pro, proti zdrželi se přijato. A potom u odstavce 13 máme kompromisní návrh L kde máme ústní pozměvací návrh zpravodaje skupiny SAD. Tedy kdo je pro kompromisní návrh L s tímto ústním pozměvacím návrhem? Proti? Zdrželi se? Následně přijato. Potom máme 94 paní Blinkevičové kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 95 paní Plam, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 96 plus ústní pozměňovací návrh vyžádaný skupinou ALDE, který byl, myslím, přijat. Kdo je pro, tak to pozměnili pozměňovací návrh přijato. Dobrá. Potom 97. od paní Kastex, kde je pro, proti přijato, 98. pan Pupakis, kde je pro, proti zdrželi se přijato, 99. stejný autor pro, proti zdrželi se přijato. Desítka výbor pro ženy, kde je pro, proti zdrželi se přijato. Stovka paní Harkin, kde je pro, proti zdrželi se přijato. 103. Aha, pardon. Ještě u sto 103. paní Umin Reuten, kde je pro, proti zdrželi se přijato. 102. pan Koza, kde je pro, proti zdrželi se přijato. 101. paní Gruny, kde je pro, Proti? Zdrželi se přijato. 104, paní Plam, kde je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 15, tam máme kompromisní návrh M, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Potom 110, paní Blinkevičute, kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato, 111 Pan Pupakis, kde je pro, proti zdrželi se přijato, 112 paní Irš, kde je pro, proti, zdrželi se přijato, 113 paní Blinkevičujete, kde je pro, proti, zdrželi se přijato, 114 pan Higgins, kde je pro, proti, zdrželi se přijato, hmm. zamítnuto. Dobrá, máte pravdu, zamítnuto. A stále u odstavce 16 máme 116 paní Cornelisen, kde máme žádost o split vote. Kde pro první část, až po slova work and training. Proti, zdrželi se přijato, zbytek zpěty, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Potom 115, kde pro, proti, zdrželi se přijato. A potom po 16 máme 117 paní Plum, opět split vote, první část až po slova opportunities, kde je pro, proti zdrželi se přijato, zbytek textu, kde je pro, proti zdrželi se zamítnuto. A potom u 16 máme 118 od paní Cimr, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 17 bod I, Pan Higgins žádal o vyškrtnutí, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tím se dostáváme ke kompromisnímu návrhu N, kde máme ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro kompromisní návrh N s tímto ústním pozměňovacím návrhem? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Dobrá. Takže. Paní Lin 120 chce, abychom to požadovali jako na text navíc. Týká se to uplatňování legislativy proti diskriminaci, kde pro tento přidaný text, kde proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Potom 17 bod eh, malé římské 2, 124, 125 na zamítnutí ještě paní Lambert má slovo. Paní předsedkyně, pokud jsme zrovna udělali 120 jako text navíc a hlasovali jsme o tom, ale u 84 jsme to neudělali, byl to předložený text tak mám pocit, že nám vzniká určitá nekonzistentnost. Takže já bych ráda, abychom se zpátky vrátili k 84. To nebyl ústní pozměňovací návrh, to byl předložený text. Tak když jsme toto udělali u Elizabeth Lynn, tak si myslím, že bychom se znova měli zabývat 84. Paní poslankyně? Já si myslím, že bychom k tomuto neměli znova otevírat diskusi, protože výsledek byl celkem jasný. Bez ohledu na postup byl tento pozměňovací návrh zamítnut. Tím se dostáváme k odstavci 17 bodu římská 2. 124, 125, 126, to jsou stejné návrhy na vyškrtnutí. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pane Jarek 121, 127, 128, paní Cornelisen, pro, proti, zdržel se, přijato. 17, malá římská 2 a 129, požadavek na dílčí hlasování. První část order a tak dále. Pro, proti, zdržel se, zamítnutý. Druhá část. Malá římská dva, Kdo je pro, proti, zdržel se, také zamítnuto. 130. Pro, proti, zdržel se, Přijato. 131. jsem pro, proti, zdržel se. Přijato. Malá římská 4. Jsou zde požadavky na výma 132, 133, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis O, pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní se dostáváme ke 138. Se pro, proti, zdržel se, přijato. 139, pan Riarek, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 18, kompromis P, pro, proti, zdržel se, přijato. 147 pro, proti, přijato. 148 pro, proti, zdržel se, přijato. 149 po, pro, proti, přijato. 150 pan Pubakis pro, proti, zdržel se přijato. 151 stejný autor pro, proti, zdržel se přijato. Oddíl 8, 152 pro, proti, zdržel se přijato. Ostavec 20. Eh, s pan Higgins pro, proti. Zdržel se zamítnuto. Kompromis V. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Zkontrolujeme. Kompromis V. Všichni už hlasovali? Všichni? V pořádku, uzavírám hlasování. 15 pro, 28 proti. Takže ne, až takový kompromis. 152. Pan Liarik pro, proti, zamítnuto. 156, paní Gruny, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 154, paní Rapty, pro, proti, zdržel se, přijato. Le 155 est visiblement compatible. 155. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 157. Totež, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 158. Paní Kastex pro? Proti? Zdržel se přijato. Odstavec 20, 160, Lehierik, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 161, paní Kastex, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 21, kompromis kvé, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 167, paní Kastex, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 166, Patrik Liarik, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Chcete překontrolovat dobře? 166. Hlasovali všichni, dobře, končím hlasování. 24 pro, 19 proti, máte pravdu, přijato. 164. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 165. Pan Koza. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 23 kompromis R, pro, proti, zdržel se, přijato. 171 paní Plam, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. 172, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 173, pan Pupakis, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 174, paní Rapty, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 175, paní Cornelisen, to je bod odstavec 10, kde pro proti zdržel se, přijato. Odstavec 24, kompromis S. Ten kompromis jste dostali rozdaný. Myslím, že tam uh, má text nějaké nové změny. Chcete to přečíst, a nebo to všichni četli. Věříte mi, dobře, hlasujeme, kdo je pro, proti budeme muset zkontrolovat. Takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Dobře, končím hlasování. 16 pro, 27 proti. E, zamítnuto. 179 pan Higgins, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto 180. Pan Sabrnoch, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 177, paní Cornelisen, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 176, eh, to je kompatibilní, hlasujeme. Vlastně je to 178, promiňte, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A to uh, ověříme. Hlasovali všichni, dobře, končím hlasování. 22 pro, 21 proti, schváleno. Takže 24, 181, pan Sabrnoch, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Eh, odstavec 6, ženský výbor, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme. Takže číslo 6, výbor žen. Všichni hlasovali, končím hlasování. 30 pro, 9 proti takže schváleno. 182, mm, eh, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. Eh, odstavec 25, 183, žádost o eh, vypuštění, kde je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis T. Prosím, ověříme 183. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 11 pro, 31 proti, zamítnuto, takže kompromis T, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 25, 188, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Eh, odstavec 26, 192, pan Liary, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 189. Paní Cornelisen, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 190. Pan Popakis, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 191. Pan Higgins, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 193. Pan Bach, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Slovac 2. Výbor žen, kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 5, eh, zase kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 26, 194, paní Lin, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 195, pan Uty, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 196, pan Kouzak, kdo je pro, proti, Zdržel se? Zamítnuto. 197. Paní Hirš, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 198. Paní Lin, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 199. Pan Kosa, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Potom eh, odstavec 15, výbor žen, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 200, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Ověříme dvou stovku. Zahoji hlasování. Hlas... Končím hlasování. 22 pro, 18 proti, 1 se zdržel, přijato. 201, pan Kosa, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 202, paní Esaje, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 203, paní Plam, kdo je pro, proti. Kdo je pro 203, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 29, 205, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Číslo 204 odpadá, takže teď 206, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 207, paní Lin, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 208, paní Rapty, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 30, 209, eh, žádost o vypuštění, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme. Hlasovali všichni? Dobře, končím hlasování. 21 pro, 20 proti, takže to je přijato. A tím tedy máme e, návrh 3, výbor žen, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 13, výbor žen, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 214, paní Blinkevičuty, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 215, paní Plam, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 216, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 217, pan Kosa, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 218, stejný autor, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 219, paní Rapty, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 31, 220, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 221, paní Lin, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 222, pan Cabrnoch, kdo je pro, proti. Ověříme 222. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 22 pro, 17 proti, přijato. Potom odstavec 31, 223, pan Sabrnoch, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 224, paní Krecu. Dobře, ověříme 223. Hlasovali všichni, dobře, končím hlasování. 24 pro, 18 proti. Máte úplnou pravdu, je to přijato. 224 paní Krecu. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Odstavec 32, 225, žádost o vypuštění. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 228, paní Cornelisen. Kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnuto 226, paní Umenruj, ten kde je pro, proti, zdržel se, přijato 227, kompatibilní, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 229, pan Popakis, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 230, paní Cornelisen, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 230. 1, podostavec 14, kde je pro, proti, zdržel se přijato. Odstavec 33, 232, pan Kosa, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 233, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ehm, odstavec 14, výbor žen, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 234, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 235, paní Lin, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 236, pan Kosa, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 237, paní Kastex, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 238, paní Hirsch, s jedním ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato Odsel 34, 239, paní Lin, kdo je pro, proti, zdržel se. Ten ověříme, zahajuji hlasování. Votiklu. Končím hlasování. Eh, přijato. 240, pan Sabrno, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítl. 241, pan Higgins pro, proti, zdržel se, z, přijato. 35, 243, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 244, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 246, paní Lin, pro, proti, zdržel se, to není jasné, takže 246 kontrola. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 25 pro, 17 proti, schváleno. 246, 247 pro, proti, 248, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Čtyři FEM. Pro, proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 36, pozměňovací návrh 249, výmaz pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 250 pan, pan man, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 251 pro, proti, zdržel se, schváleno 252, pro, proti, zdržel se, schváleno 253, paní Sipl, pro, proti, zdržel se, schváleno. 6, 1, paní Lin pro, proti, zdržel se, schváleno 2, paní Simr pro, proti, zdržel se, schváleno 3, paní Lin pro, proti, zdržel se schváleno, 4, pan zpravodaj pro, proti, zdržel se schváleno, 5, paní Harkin pro, proti, zdržel se schváleno, 6, pan Lierik pro, proti, zdržel se schváleno, 7 pro, proti, zdržel se schváleno, 8 pro, proti, zdržel se schváleno, 9, paní Lin pro, proti, zdržel se schváleno, 10, pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Odstavec 1 FEM, pro, proti, zdržel se. Schváleno 11 pro, proti, zdržel se. Schváleno 12 paní Len, pro, proti, zdržel se. Schváleno 13 paní Len, pro, proti, zdržel se. Schváleno D pro, proti, zdržel se. Schváleno 14 pro, proti, zdržel se, schváleno. B. FEM pro, proti, zdržel se, schváleno. C. Kompromis A pro, proti, zdržel se, schváleno. C. FEM pro, proti, zdržel se, schváleno. 18 pro, proti, zdržel se, schváleno. Úvodní stanovení D, kompromis B pro, souhlasíte, že B se připojí, je to pozměňovací návrh 19, paní Lin. Je tady schoda? Je to doplnění. Už jsme to takto udělali dvakrát. Já nebudu měnit pravidla uprostřed hry. Kompromis B. Kdo je pro, proti, zdržel se? Schváleno. Spravodaj a autor má za to, že to pokrývá určité pozměňovací návrhy. Není možné nakonec říci, že to je doplnění. Autor měl za to, že to do toho už patří, že to není doplnění, že to je pozměňovací návrh. Pán, pane zpravodaj, co si myslíte? My jsme už kompromis B schválili. A pak jsme hlasovali proti 19. Tam to bylo proti. To znamená, pane zpravodaj, že se domníváte, že tento pozměňovací návrh nepatří do kompromisního návrhu. Že ne. Možná bychom mohli hlasovat znovu. Hlasujeme znovu k tomuto, k pozměňovacímu návrhu 19. Hlasujeme. Já jsem byla proti. Pokud je to jmenovitý pozměňovací návrh, tak já jsem proti. To, to není a, a, ústní pozměňovací návrh a nepatří do těch kompromisních návrhů, takže k tomu můžeme hlasovat. 19. Paní Len, kdo je pro? Proti? Není to jasné, takže kontrola, elektronická kontrola, pozněvací návrh 19, autorka paní Len. Všichni hlasovali, končím hlasování. 20 pro, 19 proti, takže schváleno. Po D máme 22, pan Higgins, kdo pro? Proti, zdržel se, zamítnuto 23, pro, proti, zdržel se zamítnuto, 24 pan Mann, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 25 pan Liarik, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 26 paní Cornelison, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. A celý text elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, uzavírám hlasování. 38 pro, 2 proti, 2 se zdrželi. Blahopřeji zpravodaji. Nyní jsme, nyní budeme hlasovat o návrhu Ekon, pan Kaza, ohledně zlepšení hospodářského řízení a rámce stability. 6 pro, proti, zdržel se schváleno. Potom odstavec 1a, 7 pro, proti, zdržel se schváleno. 8 pro, proti, zdržel se schváleno. Odstavec 2, 9 pro, proti, zdržel se schváleno. 2a, 10 pro, proti, zdržel se schváleno. Odstavec 3, kompromis A pro, proti, zdržel se schváleno. A po odstavci 3 máme pozměňovací návrh číslo 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Odstavec 4, pozměňovací návrh 17 pro, proti, zdržel se schváleno. 18, kompatibilní pro, proti, zdržel se schváleno. 4a, 19, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Odstavec 5, pozměňovací návrh 20, zpravodaj pro, proti, zdržel se schváleno, 21 kompatibilní pro, proti, zdržel se schváleno, odstavec 6, pozměňovací návrh 22, paní Gruny, To se bude považovat za doplnění, pokud jsem to pochopila správně. 22. Paní Gruny, doplnění pro, proti, zdržel se. Schváleno. 23, pan Koferaty pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kontrola 23. Hlasovali všichni, končím hlasování. 16 pro, 24 proti, máte pravdu, bylo to zamítnuto a nyní hlasujeme o 24 pro, proti zdržel se schváleno. Odstavec 6. Pan Koferaty. Dovolte mi stáhnout pozměňovací návrh 25. 25 je tedy stažená. 26 pan Pupakis, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 27 pro, proti, zdržel se schváleno. Odstavec 6, pozměňovací návrh 28 pro, proti, zdržel se schváleno. 29 pro, proti, zdržel se schváleno. Odstavec 7, kompromis B pro, proti, zdržel se schváleno. Pododdíl, nový pododdíl, odstavec 7, nový, kdo je pro? Je to pozměňovací návrh 35. Pro, pro proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 6, pozměňovací návrh 36, výmaz pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 37, pan zpravodaj, pro, proti, zdržel se, schváleno. 38 kompatibilní, pro, proti, zdržel se. Schváleno 39 paní Gruny, doplnění pro, proti, zdržel se. Schváleno. Nový pododíl, odstavec 8, pozněcí návrh 40, pan zpravodaj pro, proti, zdržel se. Schváleno. Citace jedna. Jedna. Pro, proti, zdržel se schváleno. Úvodní ustanovení A, pan Koferaty, pozměnací návrh 2. Pro, proti, zdržel se schváleno. 3. Pro, proti, zdržel se schváleno. Pak pozměnací návrh 4. Pro, proti, zdržel se schváleno. A 5. Pro, proti, zdržel se schváleno. A nyní budeme hlasovat o celém stanovisku elektronickým způsobem. Prosím, zahajuji hlasování. Všichni už hlasovali? Uzavírám hlasování. 35 pro, 6 proti, jeden se zdržel. Blahopřeji zpravodaji a doufám, že toto stanovisko bude dobrou inspirací pro naše kolegy ve výboru ECON a komise a pracovní skupina rady a se tím může inspirovat. Dostáváme se k využívání fondů pro přizpůsobení fond, globalizační fond přizpůsobení a jeho využívání. Jsou to čtyři oddíly kolegů z rozpočtového výboru. Můžeme hlasovat ovšem dohromady? Hlasujeme. Pro, proti, zdržel se. Schváleno. A nyní musíme ještě hlasovat o zprávě paní Lambert o rozšíření působnosti nařízení 883 2004 a nařízení s číslem, které zde ještě není uvedeno, na státní příslušníky třetí zemí, na které se tato nařízení dosud nestahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti. Možná dám v prvé řadě slovo paní Lambert. Ne, není potřeba, takže hlasujeme pro, proti, zdržel se. A zpráva paní Lambert byla jednomyslně schválena. Blahopřejeme paní zpravodajce. A ještě nám chybí poslední bod hlasování. Jde o přijetí návrhu harmonogramu na naše setkání v roce 2011. Jsou k tomu nějaké námitky? Nejsou, takže harmonogram schůzí je schválen. Hlasování je ukončeno a nyní dám slovo paní Simmel. která bude hovořit o svém stanovisku, které se má poslat výboru, je to podoba ženské chudoby v Evropské unii. Paní Simr, máte slovo. Bei dem jetzt hier vorzustellenden äh, Beitrag der vorliegenden Děkuji, paní předsedkyně. K té zprávě äh, ženská podoba chudoby se jedná o stanovisko, Eh, které se bude schvalovat v, zájem, eh, v rámci spolu, posílené spolupráce s výborem žen. A já vás na to upozorňuji kvůli tomu, že tady je potřeba se zaměřit na specifickou úpravu, a kterou je potřeba dodržovat. Doufám, že mě všichni slyší, ano. A to eh, z hlediska výboru pro zaměstnanost naším stanoviskem jestli bude takto v našem výboru schváleno, vlastně schválíme formulace, které vlastně eh, byly přijaty výborem žen. Takže my jako výbor pro zaměstnanost se na to díváme spíše z hlediska sociální politiky a politiky zaměstnanosti. A zase výbor žen se na to dívá z hlediska tedy specifických aspektů žen. A výbor žen v rámci této zprávy eh, uspořádal eh, slyšení, na kterém jsem se také účastnila a měla jsem také možnost vlastně přednést můj návrh a myslím, že to bude eh, v pořádku. Já jsem ve svém eh, stanovisku vlastně se nedotýkala specificky eh, otázek žen a výbor žen zatím také nemá žádný návrh té zprávy, takže konkrétní návrhy, které výbor žen nechce respektovat, ale které pro nás jsou důležité, potom můžeme Eh, vlastně zapracovat do našeho stanoviska s našimi eh, návrhy. To si myslím, že by mělo smysl. A eh, v této časové fázi mi jde především o to, abychom tam doplnili konkrétní návrhy za do té zprávy, za kterou odpovídá výbor žen, aby zde byly respektovány nezbytné Ehm, aspekty, které jsou důležité z hlediska sociální politiky. My jako výbor musíme upozorňovat na to, že v důsledku hospodářské krize dochází k nezaměstnanosti eh, v řadě členských států a Evropská unie je tedy pod silnějším tlakem a my se musíme o to více snažit o zamezování eh, chudoby ve všech aspektech, i třeba nejenom chudoby žen, ale i chudoby dětí. A musíme také poukázat na to, že se jedná o prohřešek vůči lidským právům, když jsou lidé nuceni žít v chudobě. A my jako výbor pro zaměstnanost se, jsme se zapojili do debaty o budoucím Evropském sociálním fondu a jakým směrem by měla jít e, podpora z něj. V mém druhém návrhu také hovořím o finančních prostředcích pro ESV, které musí být e, navýšeny, aby tam bylo dostatek prostředků pro e, tyto akce v rámci strategie podpory sociálního začlenění a také boje proti chudobě a sociálního vyčlenění, aby zde bylo dost prostředků. To všechno patří do strategie Evropy 2020. A Pak je tady ještě další speciální aspekt, o něm už jsme také hovořili, a ten by se znovu měl do diskuse dostat. To je otázka ukazatelů, indikátorů chudoby. které umožní i s ohledem na chudobu žen získat nějakou, eh, nějaký kvantifikační podklad, který můžeme zapracovat do podkladu pro jednotlivé členské státy. To znamená, že otázka Eh, ukazatelů chudoby, tak jak je nově definovala rada nebo je rozšířila rada i s tím vlastně prohlášením, že členské státy si mohou zvolit své vlastní indikátory, které jim nejlépe vyhovují. Tady si myslím, že toto je bod, který by měl patřit do celé té diskuse o chudobě a o chudobě žen. A tak to také Eh, ovšem, ovšem ve výboru žen se na, tom, se na to obzvlášť nepoukázalo. A jde také o to, že problematika sociální ochrany a sociální politiky by se měla stát výrazným tématem a také nezbytnost individualizovaných eh, právních nároků ze strany žen na sociální systémy. Takže eh, díky této spolupráci s výborem žen můžeme vytvořit opravdu silnou zprávu, kterou by parlament měl potvrdit a já chci také poukázat na to, že v posledním legislativním období jsme měli podobné zkušenosti, když eh, jsme vlastně zodpovídali za zprávu o boji s chudobou a sociálním vyčlenováním, především chudobou dětí a výbor žen eh, tam také v rámci posílené spolupráce s námi spolupracoval a už tedy jsme tímto způsobem se snažili o to, aby ta zpráva byla opravdu silná a podařilo se pro ní získat v parlamentu širokou většinu. E, tolik tedy ode mě e, k té první fázi, e, k té předloze tohoto návrhu v parlamentu a všechno Eh, ostatní, myslím, se může prodebatovat v rámci pozměňovacích návrhů a také ve spolupráci s výborem žen. To se všechno posílí a upřesní. Bien, merci beaucoup. Um... Děkuji vám. Mm Madame Meissner. Paní Meissner a pan, pa, pak pan Plum. Děkuji, paní předsedající. Děkuji za stanovisko paní Cimr. Ona nám vysvětluje, že je ještě těžké, eh, co bychom mohli doplnit eh, k tomu zprávu, k té zprávě výboru žen, protože ta ještě není hotová a takže to jediné vlastně, co mohla udělat, eh, bylo přijít s nějakými obecnými doplněními aspektů, eh, kterými se ženy ve výboru žen nezabývají. Já chci krátce pohovořit k bodu jedna. Je to samozřejmě tak, že nezaměstnanost stoupá, to se týká zvláště žen a znamená to také, že eh, chudoba žen v nadcházejících letech se ještě zhorší. Je ale eh, správné říkat eh, v této souvislosti, že je to porušení lidských práv. Samozřejmě jde o to, abychom pokud možno zachovali eh, pracovní příležitosti, abychom, aby lidé měli možnost si vydělávat na živobytí. Musíme dělat maximum pro to, aby se tvořila pracovní místa. K bodu dvě, Evropský sociální fond, bylo by velice dobré, kdybychom tam finanční prostředky mohli navýšit, jenže my těch peněz nemáme dost a proto by možná se spíše zabývat tím, jak ty peněžní prostředky účelněji využívat než doposud. Samozřejmě strategie Evropa 2020 se také zabývá eh, sociálním vyčlenováním a hovoří se o tom i v Lisabonské strategii a flexikuritě a v tomto smyslu musíme tyto aspekty dále respektovat. Eh, co se týče ESE, e, je tam také otázka spolufinancování my hovoříme i s některými členskými státy, jak eh, s tím eh, naložit, aby se tedy bojovalo s chudobou žen ve všech eh, zemích. Chudoba dětí je velký problém, to je pravda. I tento bludný kruh musíme prolomit mnoho dětí vyrůstá v rodinách, kde je chudoba, kde žádný, tam není žádný živitel, nikdo nemá práci a musíme eh, tedy počkat, jak bude vypadat návrh ze strany žen. Možná se budou také zabývat eh, zdravím dětí, protože eh, ty děti, které nejsou, nejsou tedy pokryty nějakým zdravotním systémem, potom mají problémy i se vzděláváním ve škole. A bod čtyři paní Cimr poukázala na to, že některé členské státy ještě nedělají dost v tomto směru, ale musíme také nezapomínat na respektování zásady subsidiarity. Samozřejmě můžeme se dívat, co členské státy dělají s bojem proti chudobě, chudobě žen, ale právě v tomto případě, když chceme bojovat s chudobou, tak to hodně také souvisí se zdravím, eh, tvorbou pracovních příležitostí, vzděláváním, ale eh, tam eh, je to na členských státech a my musíme třeba přicházet s nějakými osvědčenými postupy. A máme tady další indikátory, jak zlepšit situaci. Co se týče chudoby žen, musíme se snažit e, zapojit ženy do e, přístupu ke vzdělání, ale také třeba i přístupu k dopravě. I to pomůže e, k získání pracovních míst a prolomení spirály chudoby. Takže jenom tak obecně, ale k některými, s některými věcmi nemohu úplně souhlasit, ale určitě se to dostane do pozměňovacích návrhů, ovšem musíme nejprve vyčkat eh, tedy jak toho, jak bude vypadat ta zpráva, až ji udělá výbor žen. Děkuji. Eh, Madame Plum, puis Madame Morin. Děkuji a prosím, a paní Plum, pan, potom pan Mohan. Eu sunt raportor în... Děkuji za vaše příspěvky. Já jsem zpravodajkou ve výběru žen a tato zpráva ještě není hotová, my na ní pracujeme, máme lhutu do 8. listopad pro tento úkol a já jsem si pročetla stanovisko paní Cimr, všechno to vezmu v úvahu, co píše a Myslím, že budeme moci dobře spolupracovat s vaším výborem i také mimo to, mimochodem díky tomu, že jsem eh, vaší členkou. My jsme skutečně uspořádali slyšení, bylo velice úspěšné. Po tom slyšení jsme začali rozpracovávat určité linie, které se, jsou reflektovány v této zprávě a zvláště poukazujeme na to, že Chudoba má tři eh, dimenze, eh, já jim říkám eh, v Němčině 3G, to znamená otázka rovnosti mužů a žen, geografie generace, takže řekněme gender, geografie generace. A my chceme pracovat proto, aby cíle strategie 2020 se podařilo naplnit mluvím o cílích eh, jako, cílech, eh, jako je eh, snižování chudoby a tvorba pracovních příležitostí. To jsou také cíle milénia. A všechno to také souvisí s rovností příležitostí mužů a žen. Ta zpráva také přijde s hlavní strategií pro zvýšení zaměstnanosti a rovnoprávnosti v přístupu na pracovní trh, protože tady je ještě co zlepšovat. A mohli bychom e, se e, zaměřovat ku příkladu na e, rozdíly v platech mužů a žen a také bychom se měli zabývat udržitelným systémem penzí, důchodů. V některých členských státech začaly už s důchodovými reformami a my se musíme podívat eh, do zelené knihy komise o reformách eh, důchodů. Musíme se také zaměřit na individualizaci nároků eh, ze, na platby ze sociálního pojištění. A také je třeba se zabývat eh, sociálním začlenováním přistěhovalé žen, které se přistěhovaly, to znamená žen eh, z oblasti menšin, které zvláště potřebují eh, ochranu a i Romek. A je třeba se zaměřit i na Eh, politiku harmonizace pracovního a rodinného života, zaměřovat se na ochranu matek, ochranu zdraví při práci, to je další důležité téma, rodičovská dovolená, další důležité téma, a potom vzdělávání, další vzdělávání, celoživotní vzdělávání, rekvalifikace a využívání eh, prostředků Evropské unie, jejich lepší zacilování. To jsou všechno důležité aspekty. Myslím, že pomocí eh, dobré spolupráce se nám podaří je všechny do zprávy dostat. Je to zpráva z vlastní iniciativy a my doufáme, že se nám podaří vytvořit eh, taková opatření, které se potom mohou implementovat pomocí buď Eh, právních anebo mimoprávních nástrojů. Myslím, že teď přišla právě doba přijít eh, s konkrétními opatřeními. Já se těším na dobrou spolupráci eh, s vaším výborem a myslím, že se nám podaří vypracovat dobrou zprávu a těším se na příspěvky a komentáře Eh, tohoto výboru a těším se na to, že budu moci s vámi na této zprávě pracovat. Paní Morán a potom paní Lambert. Eh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. V prvé řadě chci poděkovat kolegyni Gabriel Simr a předchozím řečníkům za vyjádření. Hovoříme zde o velmi důležitém tématu. Je to jedna z nejdůležitějších oblastí evropské politiky. Rovnost mezi občany, boj proti chudobě, a titulek tohoto materiálu Chudoba žen v, ve společnosti Evropské unie. Zde je opravdu riziko, že se nám, že se budeme snažit zapracovat do takovéhoto stanoviska úplně všechno. Stanovisko o podobě ženské chudoby. Spousta bodů mi vyhovuje, ale nelíbí se mi to, že se zde plete do tohoto materiálu i chudoba dětí a ta sem nepatří, to je úplně jiné téma, tam jsou úplně jiné potíže. Je to jiná studie a je potřeba, aby se na toto téma reagovalo samostatně. My už k tomu máme jinou zprávu. Víme, že je potřeba bojovat i proti tomuto typu chudoby, ale samostatně. Vy jste to zapracovali sem a já myslím, že to není na místě. Zde, na tomto místě, bychom neměli hovořit o chudobě dětí. Teď mícháme dva různé cíle, dvě různá témata. Je těžké někdy se držet striktně tématu, ale musíme. Když se nám to nepodaří, tak se nám nepodaří náležitě zpracovat téma. Za druhé, zpráva paní Plam. Já myslím, že ona se zcela legitimně zaměřuje na otázku pohlaví geografie a přesto si myslím, že otázka ženské chudoby je palčivější u určitých generací. To pohlaví, geografie a generace. To jsou ty tři aspekty. Generace, to je téma, které se dostatečně nezapracovalo do oblasti pracovního života. Starší generace z toho až tolik netěžila. I když bylo ženské hnutí, které se zaměřovalo na pracovní podmínky, ta stará, starší generace, ta se potýká s jinými problémy. A my musíme rychle přispěchat na pomoc této starší generaci. Ještě jedna věc, na kterou bych chtěla upozornit, a to je geografie. Jsou oblasti, které jsou více znevýhodněné hlavně venkovské oblasti. Tam je ženská chudoba horší. Tam je méně postupů, které by měly napomáhat ženám. Když se podíváte na evropské sociální fondy, tak je potřeba konstatovat, že je třeba se soustředit hlavně na oblast venkova. Musíme se snažit o správné zacílení pomoci, která má být poskytována venkovským oblastem. Zároveň také musíme brát potaz sociální ochranu. To je často problematické, protože ženy jsou často vyloučeny z pracovního života. Jsou to často ženy, které nikdy nepracovaly a přístup k sociální ochraně je do značné míry navázán na sociální zabezpečení, které požívá manžel ženy. A délka života se prodlužuje. To je další faktor. To je problém, protože muži umírají dřív a ženy zůstávají osamělé. Je to opravdu palčivý problém. Musíme rezolutně jednat a snažit se na tento problém reagovat. Musíme se soustředit na skutečné problémy a musíme se snažit nastavit účinné postupy, které to budou schopné řešit. Těším se na spolupráce. Děkuji paní Lambert a potom paní Jutova. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem zaznamenala, že tohle je debata hodně o genderové otázce, která zde probíhá ve výboru. Já souhlasím soudně z toho, co říkala paní Zimr a zapracovala do své zprávy, zvláště odstavec čtyři. Myslím si, že kritika ukazatele v rámci strategie 2020 u domácností, kde nemá nikdo práci, je velmi eh, na místě. Myslím si, že bychom měli vyzývat členské státy, aby měly ambiciozní národní strategie, ať už si myslíme cokoliv o té strategii, která existuje na úrovni Evropské unie. Také souhlasím s, s tím, co zaznělo na téma genderové problematiky a návaznosti na sociální zabezpečení. Já si myslím, že to sem také patří. Také bych se chtěla vyjádřit k otázce migrace. Této otázky se dotkla paní Plán. Pokud jde o přistěhovalkyně s vlastními právy, a to není téma, které bychom teď zrovna zkoumali, ale pokud jde o tuto oblast a otázku manželek, kdy lidé přicházejí na nový trh eh, v rámci rodiny a tam otázka chudoby skutečně vyvstává. Týká se hlavně žen. Tak se dostáváme zpět ke kritice, která zazněla na téma chudoby domácností, kde nemá nikdo práci. A z tohoto vypadává otázka, práce a domácností s nízkými příjmy. Možná, že bychom se mohli i tomuto věnovat. Já naprosto chápu, že je vždycky složité u stanovisek zapracovat všechno, protože prostor je omezený, vždycky je tam veliké omezení, člověk se musí držet nadpisu a pečlivě zvažovat, jakým směrem to rozšíří. A já si vědomuji, že na tomto pracujeme s ženským výborem ale jsou tam ještě práva sociálního zabezpečení, práva pracovní a tak dále. Takže možná bychom se tomu mohli věnovat a na toto upozornit. A ještě k otázce, že je to problematika lidských práv. Ano, to platí, když se podíváte na některá základní práva a svobody, třeba právo na přístřeší. Tak to skutečně platí přístup ke zdravotnictví. Na to už upozorňovali aspoň dva kolegové. To jsou základní práva svobody. Takže si myslím, že tento rozměr problematik lidských práv jsem byl zapracován na místě. Děkuji. Děkuji a prosím paní Jutovu. Děkuji. Paní předsedkyně, v prvé řadě chci poděkovat paní Zimbel za její práci. Rovněž také souhlasím s kolegyní, která říkala, že bychom měli poukazovat na ženský aspekt. V souvislosti s bojem proti chudobě a vyloučením žen. Krize je vážná a ženy jsou jedny z nejzasaženějších. Je to sociální krize, Členské státy, včetně mého, se rozhodly podniknout opatření, která snižují náklady ve veřejném sektoru a 80 veřejného sektoru představují ženy v Bulharsku. Neměli bychom hovořit pouze o ženách, které mají vlastní bydlení. Jsou také ženy, které žijí u někoho, protože nemají vlastní bydlení a platí nadále, že existuje 17% rozdíl mezi platy mužů a žen. Pak jsou zde těhotné ženy, ženy na materské dovolené, tam stát neposkytuje dostatečnou ochranu. Není podpora jeslí, dětí. Situace je stejná i u svobodných žen a osamělých matek, které neobdrží od státu dostatečnou podporu. Nedostávají rodičovské příspěvky na odpovídající úrovni. Velmi často chudoba rodičů se promítne do chudoby dětí. Paní Zimmel zde upozorňovala na ženy v menšinách, starší ženy a další skupiny, které jsou diskriminovány na dvou frontách přístup na pracovní trh, přístup k sociálním službám a tak dále. Musíme podniknout odpovídající opatření a to co nejrychleji. Nový rozpočtový rámec musí zahrnovat odpovídající opatření k tomu, abychom chránili sociální zabezpečení zaměstnanost žen, abychom se snažili zajistit odpovídající vzdělání pro ženy, abychom umožnili ženám využívat prostředků z Evropského sociálního fondu a dalších fondů Evropské unie. Ženy z menšin musí mít přístup k celoživotnímu vzdělávání, aby se kvalifikovaly a odpovídaly podmínkám na trhu práce. Pokud jde o ohrožená pracovní místa, to je další téma, na které by náš, náš výbor měl pamatovat. Je to velmi těžké sladit kariéru a péči o dítě. Jsou to ženy, které jsou na trhu práce obětí diskriminace, zvláště pokud jde o ohrožená pracovní místa. A proto bychom se měli soustředit na opatření, která lze v tomto směru podniknout, jaká legislativní opatření lze udělat a já k tomu budu předkládat konkrétní pozměňovací návrhy. Děkuji. Paní Gruny, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já myslím, že to je velice dobrý text. Měli bychom se snažit dosáhnout eh, jednohlasnosti, tak abychom něco udělali pro ženy, které trpí chudobou. Přesto si ale myslím, že bychom měli hovořit i o chudobě dětí. Já souhlasím s tím, co jste říkali, že nemůžeme všechno směšovat, směšovat, ale zase na druhou stranu Chudoba žen má přece zásadní dopad na chudobu dětí. Byť to tedy není obsahem tohoto textu. Já si tedy myslím, že bychom v každém případě měli hovořit o vzdělávání na univerzitní úrovni, které umožní ženám následně eh, volit si z, eh, lépe své povolání. Co se týče Evropského sociálního fondu, tak tady úplně souhlasím, že je potřeba jej použít v rámci boje proti chudobě, ale vždy by to mělo být prostřednictvím vzdělávání a posilování profesních kompetencí. Kromě toho bychom v každém případě měli myslet o ženách samoživitelkách, protože když člověk chce chodit do práce a přitom má sám dítě, tak potřebuje hlídání. Kromě toho si myslím, že je také potřeba hovořit o ženách přistěhovalkyních. To si myslím, že je velmi důležité. My hodně hovoříme o Romech, Já si myslím, že eh, je důležité se tímto zabývat i z pohledu žen a dětí a tímto způsobem se snažit o jejich integraci a to možná platí i pro další menšiny. Co se týče systému sociální zabezpečení, to je nezbytné. Pokud žena nemůže pracovat, pokud třeba má malé děti a podobně, tak musí být schopna dosáhnout na finanční eh, podporu. a tak, aby žena, která se stará o děti, neupadla do chudoby. A potom ještě další konkrétní věc. Propouštění z Tam se také nebralo nikdy v úvahu, eh, že třeba žena se stará o rodinu a podobně. Ale v každém případě si myslím, že jsme dostali velmi dobrý text, na kterém můžeme dále pracovat. Paní Plom by ještě chtěla slovo. Eh, eh, eh, Ještě vteřinu. Já bych chtěla poprosit všechny kolegy, aby podepsali písemnou deklaraci 48, která odporuje. No počtu, tak tomu jsem ale vám slovo nedala. To Docela vodní. A Některé otázky, které jsme zmínili, se k tomuto vracejí. Paní Cemer správně řekla, že se zabýváme otázkou chudoby obecně a že ženy toho jsou důležitou součástí. Musím říci, že náš výbor tady v tomto byl trochu frustrován, že lidé chtějí, abychom se zabývali otázkou žen samoživitelek a důchodu. To jsou ale velice složité otázky. Já bych ráda využila této příležitosti a předložila určitý návrh v této diskusi. Můžeme se nad ním zamyslet a zamyslet se nad tím, jak nad ním pracovat. Giselle Halimi což je eh, velká bojova, boj, bojovnice za práva žen z Francie, velmi intenzivně pracovala na určité koncepci, která je zajímavá a která by možná tady mohla být zmíněna. Bylo by potřeba to skoordinovat se zpravodaje, ale myslím si, že by to mohlo přispět k této diskusi. Paní zpravodajko, chcete do toho vstoupit? Paní Kleneště. Já jsem jenom chtěla říci, že zcela souhlasím s vaším návrhem vyslechnout si paní Halimy, která s významnými právníky zlepšila a ve všech členských státech situaci žen. Já jsem s ní sama pracovala, je to velmi zajímavá dáma, je potřeba si ji vyslechnout. Je potřeba využít iniciativy v tomto. Já, ich dachte, Sie hätten Frau Plamp das Wort gegeben. Já jsem myslela, že jsem dostala slovo. Ano, paní předsedající, já děkuji za to, že jste ještě znovu upřesnila a zdůraznila, že se eh, jednalo tedy o dohodu mezi eh, těmi eh, dvěma výbory a že já jsem se držela naší dohody já myslím, že jsem dostala kompetenci od eh, mnoha eh, kolegyň z tohoto výboru i eh, z kolegyň z výboru žen a myslím, že společně se nám podaří přijít s velice precizní zprávou o situaci chudých žen. My jsme ale teď v jiné situaci a to je právě ten bod, před nímž nyní stojíme a na tom se také musíme dohodnout, abychom mohli pracovat dál. Naším úkolem je dostat ten obecný aspekt, obecné body do práce výboru žen, tak, aby ve výboru žen eh, toto bylo schváleno i přes eh, hlasování. To znamená, výbor žen nebude eh, hlasovat o našich návrzích ještě jednou, ale přijme je díky té proceduře posílené spolupráce. Takže proto tam chceme dostat náš obsah. Konkrétní eh, otázky, co se týče rovnoprávnosti mužů a žen, eh, geografických, etnických eh, otázek, menšin, všechny tyto velmi konkrétní situace žen o kterých jsme zde hovořili, ty všechny, s těmi všemi by měl přijít náš výbor. Pro nás to není lehká situace, protože vlastně eh, stojíme a říkáme, že přesně chceme, eh, víme, co chceme do té zprávy eh, dostat. Já bych to skoro nejradši udělala sama a myslím, že by se nám mohlo podařit přijít ještě s celou řadou pozměňovacích návrhů, ale Eh, já bych ráda pochopila, abyste, eh, já bych ráda požádala, abyste pochopili to, že se jedná o tu posílenou spolupráci a Nesmí to vypadat tak, že my jako výbor pro zaměstnanost nejsme schopni spolupracovat s výborem žen. My chceme naopak s nimi přijít s velice kvalitní, precizní, vyváženou zprávou, zprávou obsáhlou. Tu zprávu potřebujeme dostat do pléna a tam tu zprávu nechat schválit, aby to byla skutečná zpráva Evropskému, Evropského parlamentu, na níž jsme se také podíleli. Proto chci, abychom se dohodli na všech těch aspektech, které se tam musí dostat. K otázce lidských práv. Paní Lambert k tomu už také něco podotkla. V té souvislosti chci upozornit na to, že podle mě je důležité to, že na chudobu a sociální vyčlenování je potřeba se dívat také z úhlu lidských práv. My už jsme se hodně e, angažovali, e, co se týče těchto řešeních v oblasti chudoby a sociálního vyčlenování a na druhé straně nemůžeme eh, žádat individualizované nároky na sociální ochranu, kde bychom eh, se také na to nedívali eh, z pohledu lidských práv a platí to právě i pro ženy. Jedná se také o právo na dostupné bydlení, právo přístupu k čisté vodě, právo na přístup k dostupné energii, na vytápění a vaření. Eh, to všechno má souvislost pro lidsk- eh, s lidskými právy. Podle mě je to velmi důležité a argumentace, argumentovat subsidiaritou v těch různých indikátorech. Samozřejmě je možné se na to dívat z různých úhlů, co to znamená, když vlastně nemáme společné ukazatele na evropské úrovni, které se eh, používají stejně jednotně ve všech členských států, státech. Já doufám, že se nám podaří něčím pohnout, něčeho dosáhnout a že tedy s výborem žen to bude dobrá spolupráce. Děkuji. Já si myslím, že členům a členkám výboru nic nebrání v tom, aby přímo předložili k tomuto tématu pozměňovací návrhy ve výboru pro ženy a tím si myslím, že se podělíme o své znalosti a to do 16. října, pardon, do 6. října, do 6 hodin večer. Následně potom se to bude eh, přijímat ve výboru pro ženy 9. Tím jsme tedy vyčerpali tento pod na pořadu jednání a ještě bych na chvíli dala slovo panu Sarkasovi, protože Předevčírem probíhala vyjednávání k jednotnému povolení a já ho poprosím, aby nám řekl, jak to v tuto chvíli vypadá s jednání s radou. Máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Mám tři minuty na tři věci. Za prvé, vás seznámím s dosavadním vývojem, jaké jsou aktuální problémy a také vám řeknu něco, co se bude dít v nadcházejících dvou týdnech. K čemu tedy došlo? 15. Eh, jsme uspořádali neformální trialog eh, s komisí, výborem Libe na tuto otázku a také s radou, já jsem tak také byl, 20. 8. září jsem se setkal se zpravodaji, eh, kterým jsem jasně vysvětlil, o co běží. Výbor Libe eh, hlasoval o své zprávě, takže se dostáváme už do závěrečných stádií a tato zpráva, která se také zabývá tím jednotným povolením, což je věc výboru Libe. Ovšem eh, v té druhé části jsou sociální práva a pracovní práva pracovníků z třetích zemí, které přicházejí do EU legálně. Tady je riziko, že tato směrnice se zapomene zabývat rovným zacházením s těmito pracovníky a zaměří se jenom na to jednotné povolení bez toho, aby vzala v úvahu Eh, tato zvláštní práva. Takže na to je třeba upozornit a výbor Libe zde je hlavní výbor, který má na starosti tuto práci a z toho důvodu tedy také eh, byl podnět k této debatě. Výbor Libe s tím nemá žádný problém je ochoten to vzít do prvního čtení a my bychom to rádi prosadili v prvním čtení, ale je potřeba vyřešit důležité otázky a ty dvě nejdůležitější jsou ty, o kterých jsem hovořil. Jinými slovy, problémy, které nemáme s tímto výborem, te, promiňte, s komisí, eh, máme legislativní návrh komise, v tom problém nevidím, ale ty dva problémy tedy se dívají, se zabývají, promiňte, se týkají problémů sociálních a pracovních. Máme e, zprávu Lam, od paní Lambert, podle níž pracující ze třetích zemí mají veškerá práva na sociální zabezpečení a i e, určitá omezení, která existovala, byla odstraněna, takže je tady možné se přestěhovat ze Španělska do Itálie, z Itálie do Německa. E, všichni tito lidé se volně pohybují po Evropské unii, nejsou tady žádná omezení. Jinými slovy, zbavili jsme se 883 a veškerá omezení pro pracující ze třetích zemí byla odstraněna. Ale v té směrnici je něco, co znovu začlenuje, znovu e, zavádí určitá omezení, do oblasti sociálního zabezpečení, takže tito pracovníci, když přijdou do Evropské unie, nemají tato stejná práva. Takže nám jde o to, aby Rada souhlasila s tím, že tato otázka už byla jednou vyřešena, že se s ní nebudeme dále zabývat a že je potřeba zaručit eh, rovné zacházení pro pracovníky ze třetích zemí. Eh, my nemůžeme akceptovat eh, nějaký krok zpět k něčemu, co už bylo vyřešeno. Jsou to pracovníci, kteří přicházejí z třetích zemí do Evropské unie, ale eh, spadají pod směrnici pod vysílání, eh, o vysílání pracovníků. Ovšem bohužel se jich netýká směrnice 96. A panuje zde obava, že potom budou spadat pod vnitrostátní právní úpravu a ne pod tuto eh, směrnici. Takže eh, tím pádem nebudou mít eh, řádná sociální práva. Je potřeba, aby se jich tato směrnice o tom jednotném povolení týkala a to musíme vzít zcela vážně. Komise je na naší straně, ale v radě je řada zemí, které mají diametrální, diametrálně odlišný názor k této otázce. V pátek kolem poledne dostaneme stanoviska k této otázce. V nadcházejících dvou týdnech budeme pokračovat s komisí a s radou na tomto neformálním trialogu. Doufejme, že se nám podaří toto prosadit v prvním čtení a toto je velice důležitá směrnice pro budoucnost Evropské unie a možná bude potřeba více času o této otázce debatovat, zabývat se jejími jednotlivými právními aspekty. Eh, musíme zabránit vzniku prostředí rasismu a xenofobie této souvislosti a i když tady je tlak na schválení směrnice o jednotném povolení, všechno se to odehrává eh, v dobu, která eh, je není tomu příznivě nakloněna a my Musíme zajistit, aby pracovníci z třetích zemí se těšili stejným právům na území celé Evropské unie ve všech členských států. Takže to je to, o čem teď hovoříme s radou. Děkuji mnohokrát. My pošleme členům a členkám výboru v tomto smyslu e-mail. Máte pravdu, že to jsou do určité míry citlivé otázky a že navíc zapadají i do aktuální situace. Na základě zprávy, kterou jste nám právě podal, dáme možnost členům a členkám, poslancům a poslankyním reagovat. Dobrá, myslím, že jsme tímto vyčerpali tento bod na pořadu jednání a ráda bych přivítala komisaře Lásla Andora, který už eh, venku čeká, než eh, dojdeme k tomuto tématu. Věřím, že o svém tématu už hovořil, jak si v soukromě v menším kruhu snad bude ochoten to učinit i v širším kruhu. A měl by vystoupit eh, na téma plánu práce komise v jeho rezortu. Monsieur le Commissaire, euh, vous étiez euh, parmi nous euh, hier. Vítáme vás, pane komisaři. Včera jsme spolu rovněž jednali. Šlo o společné slyšení s výborem Libe. Hovořilo se o situaci Romů. A dnes budeme soustředit naše debaty a vaše přednášku na pracovní program vašeho rezortu. A bude nás čekat standardní postup. Děkuji, paní předsedkyně, vážení členové. Platí opravdu, že včera jsme měli společné zasedání. Bylo to velmi zajímavé. Velmi dobře jsem si tím mohl udělat představu o názorech v parlamentu na téma Romů. Toto téma bude patřit rovněž do našeho dalšího programu. Já ovšem trošku zkrátím svůj úvod, protože jsem toho hodně řekl už včera. Máme toho hodně, jako paní, jak už eh, předseda říkal před pár týdny ve Štrasburku o stavu Evropské unie bude potřeba pracovat hlavně na oblasti vytváření pracovních příležitostí. V mé oblasti zaměstnanost a sociální věci toho budeme muset vykonat hodně, abychom dosáhli tohoto cíle. A je rovněž také potřeba utužit a přiblížit vztahy evropských institucí. Já vím, že Možná budete chtít hovořit o, i o dalších tématech, nejenom o pracovním programu. Budete třeba chtít hovořit i o včerejší manifestaci, která nám připomněla naše povinnosti a která byla velmi podnětná. Já se nebudu bránit dalším připomínkám na toto téma, ačkoliv jsem se vyjádřil už včera k manifestaci, ale Rovněž také se zde poukazuje na důležitost otevřeného dialogu a na důležitost sociálního dialogu obecně v Evropě. Je to zásadní součást evropského sociálního modelu. Výzvy, které před námi stojí, jsou dvojí. Musíme pojednat krátkodobé okamžité problémy, které je potřeba vyřešit v kontextu ukončování období krize. Rovněž také musíme zlepšovat příležitosti pro vytváření pracovních míst a musíme řešit sociální výzvy. V dlouhodobějším horizontu se musíme věnovat dlouhodobějším výzvám, jako je změna klimatu, globalizace, stárnutí obyvatelstva. To jsou změny, které přinesou daleko sálejší změny a my musíme být schopni předvídat, co nás čeká, jakým způsobem budeme reagovat, jak se budeme přizpůsobovat novým podmínkám. Pokud chceme celý proces řídit a směrovat a nenechat se jim jenom vláci, musíme jednat proaktivně a přizpůsobovat náš pracovní trh, modernizovat systémy sociální ochrany. A proto jsme se vytvořili na další desetiletí novou strategii, strategii Evropa 2020 pro udržitelný inteligentní růst. Jsou to postupy sociální politiky, které jsou tam dominantně zásadní. V roce 2011 má pracovní program komise za úkol hlavně naplňovat strategii Evropa 2020 a v mém rezortu vidím tři hlavní priority na následující rok. V prvé řadě inkluzivní růst. To musí být realita. To znamená vytváření více pracovních příležitostí a podpora pro zranitelné skupiny. A proto Evropa 2020 zakotvuje hlavní cíle. Zaměstnanost a sociální politika sehrávají v tomto celém zásadní roli. Jednak je tam zaměstnanost, pak je tam boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. To je naprosto historický průlom. A vlajková iniciativa, která byla přijata 15. září, bude nadále pokračovat. Priority zahrnují přístup mladých, zaměstnatelnost mladých a kvalitní pracovní příležitosti. Do konce roku představím nový program New Skills and Jobs, Budeme se věnovat hlavně otázce z flexicurity a programu schopnosti a dovedností. Chceme se také soustředit na zelenou ekonomiku a nízkouhlíkovou ekonomiku na našich trzích. Rovněž představím Evropskou platformu proti chudobě a sociálnímu vyloučení. To by mělo být do konce roku. Příští rok budeme pokračovat na práci na aktivním začlenování, budeme budovat na tom, co už se podařilo dosáhnout, co se týče boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Vážení členové, příští měsíc komise předloží své první náměty a myšlenky na přeskum rozpočtu. My chceme zahájit debatu ohledně dalšího víceletého rámce, který se bude představovat ve druhém čtvrtletí příštího roku naše výdaje musí odrážet hlavní výzvy Unie a musí se zasazovat o naplňování cílů Evropa 2020. To znamená, musíme investovat peníze tam, kde bude nejvyšší předaná hodnota. Hlavními nástroji je Evropský sociální fond. Ten musí nadále fungovat, jak funguje, podporovat zaměstnanost a sociální inkluzi. Mám ale pocit, že i zde je prostor ke zlepšení. Musíme se ujistit o tom, že fond je úzce navázán na strategii Evropa 2020, a zvláště, že takto navázán bude v budoucnu. Měli bychom zajistit systémy realizace, měli bychom se více soustředit na výsledky. Mám také pocit, že Evropský sociální fond by měl být na evropské úrovni i viditelnější. Já jsem rád, že příští týden na vaši žádost budu prezentovat v hemicyklu tuto konkrétní problematiku. Už jsem viděl návrh usnesení vašeho výboru a musím říct, že jsem rád, že naše analýza závěry ke klíčovým věcem, jako jsou klíčové práce Evropského sociálního fondu a rozpočet, velmi blízko Evropský globalizační fond přizpůsobení sehrál zásadní roli, co se týče naší reakce na období krize. Víte, že to je další fond, který je opět velmi úce provázán s Evropským sociálním fondem. V roce 2009 jsme rozšířili oblast intervence, podporovali jsme pracovníky, kteří byli propuštěni z důvodu krize. A je vidět, že ta podpora byla potřeba, protože se navýšily žádosti, pokud jde o naše práce. Já navrhuji, abychom výjimky, co se týče krize, prodloužili do roku 2013. Některé z nich totiž vyprší v roce 2011. Rovněž také chci prodloužit EGF za rok 2013 na základě efektivních mechanismů realizace, tak aby se prostředky dostaly k propuštěným pracovníkům rychleji. Druhá priorita se týká ekonomického sociálního dopadu demografických změn. Stárnutí populace má ohromné dopady, zvláště jde o pracovníky zdravotnictví, dlouhodobou péči a penzijní systémy. Máme zelenou knihu na téma penzí, kterou jsme představili v července. A zde se zahájila na evropské úrovni debata o budoucnosti našich penzijních systémů. Z hlediska komise záleží na tom, aby tento systém byl udržitelný a odpovídající, aby odpovídal politickému programu, aby se tam pojednávalo to, jakým způsobem může Evropská unie naplnit tyto výzvy. Je to velmi složité téma, které se týká mezigenerační solidarity v dobách které jsou z hlediska veřejných rozpočtů složité. Já se těším na to, že si vyslechnou názory zdejších poslanců na toto téma. Jakmile konzultace skončí, bude potřeba pečlivě zvážit další kroky. Já zde spatřuji potřebu bílé knihy, která by reagovala na stanoviska a názory a která by nastínila konkrétní návrhy. Třetí priorita, o které bych rád pohovořil, se týká práv pracovníků a občanů. Já bych vás rád ujistil, že práva menšin zůstanou na vrcholu priorit komise. Už jsme o tom hovořili včera. Já to téma, které jsme včera probírali, si dovolím teď přeskočit. Pokud budou otázky, tak se k ním vyjádřím, ale včera jsme důkladně hovořili na téma Romu. Ještě než uzavřu své vystoupení, rád bych řekl pár slov k práci na přeskumu stávající legislativy. My se snažíme o to, aby tato legislativa byla odpovídajícím způsobem naplňována v praxi. Klíčovou záležitostí je pracovní právo. To vás určitě velmi zajímá. Je to směrnice o pracovní době v prvé řadě. Poslední pokus novelizovat stávající legislativu, jak víte, eh, skončil ve slepé uličce Komise se domnívá, že z politického hlediska ani z právního hlediska to není akceptovatelné. Rozhodně to není udržitelná situace. Předseda Barroso se zavázal v této věci konat a já se toho budu také držet. Potřebujeme začít znovu, potřebujeme nový přístup ke směrnici o pracovní době. Musíme vzít v potaz změny v pracovních eh, vzorcích musíme spolu musíme vzít v potaz i komunikační technologie. Je třeba se na to pečlivě připravit. My v listopadu zahájíme druhou fázi konzultací se sociálními partnery a zároveň představíme zprávu o naplňování směrnice, představíme studii o hospodářských a sociálních dopadech pravidel týkající se pracovní doby. Musíme prolomit uh, tuto situaci a já se vynasnažím předložit nový návrh v první polovině roku 2011. Doufáme, že tento návrh přinese řešení, které bude akceptovatelné pro všechny zúčastněné. Další složitá legislativa je směrnice o vysílání pracovníků. Zde máme dva problémy. Za prvé, jednak naplňování ustanovení směrnice v praxi a pak vyváženost mezi základními právy a svobodami pracovníků a základními svobodami, které panují na vnitřním trhu. V tuto chvíli komise řeší věcně formu tohoto návrhu. Už probíhají přípravné práce a je zásadní, hovořit s širokou škálou zúčastněných, včetně Evropského parlamentu a evropských sociálních partnerů a připravit se s nimi na předložení návrhu. To se ale nedá očekávat, že proběhne dřív než v posledním čtvrtletí roku 2011. Vážení členové výboru, já jsem pro eh, silnou sociální dimenzi evropských politiků, politik a toto je pro mě základní směr. Naše politiky nejsou jenom o abstraktních pojmech a vydávání sdělení, která můžeme založit do archivu. Musíme naplnit očekávání všech dětí, žen, mužů, těch, kteří trpí přímo nebo nepřímo dopady finanční a hospodářské krize. Jde o pracovníky, zaměstnance, kterým záleží na pracovních podmínkách. Jsou to lidé, kteří žijí ve strachu, že budou propuštěni, nebo dokonce už se to stalo a propuštěni byli. Jde o mladé lidi, kteří nemohou najít práci a mají jenom omezené vyhlídky. Jde nám o starší osoby před důchodem, kteří mají obavy o své důchody a já vím, že vy sdílíte mé obavy a jsem přesvědčen o tom, že toho je hodně, co můžeme udělat společně a těším se na vaše názory. Děkuji, paní předsedkyně. Merci, monsieur le commissaire. Vous avez... Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Byl jste velmi úspěšný. Bez ohledu na takovou tu konverzaci v menším kruhu, před dveřmi máme pořád ještě 16 poslanců a poslankyní, kteří chtějí vystoupit, takže aby měli všichni možnost vystoupit, tak budou muset být struční. Co se týče zelené knihy k důchodům, tak možná víte, že my jsme se snažili v našem výboru eh, se k této záležitosti také postavit. Eh, vy konec konců máte termín na připomínkové řízení této zelené knize. Co se týče parlamentu, tak po únorovém zasedání v roce 2011 budete mít rozhodně naše stanovisko, takže doufám, že se nám podaří sladit kalendáře a, a pracovat i v další fáze spolu. Chci dát nyní slovo koordinátorům na tři minuty a potom dáme prostor i dalším poslancům a poslankyním. Pan Iria, pan Serkas. Merci, madame la présidente. Que Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. S velkou radostí jsem si vyslechl pana komisaře. Mám pocit, že myslíme velmi podobně, pan komisař a tady výbor pro zaměstnanost. Nemám žádné konkrétní dotazy, mám pocit, že, nebo připomínky, protože mám pocit, že to vystoupení bylo opravdu velmi kvalitní, ale mám jenom pár otázek. První má otázka se uh, týkala důchodu prodloužení možnosti připomenkového řízení. Existují také různé konference, pokud by byla možnost se k tomu dále vyjádřit, tak si myslím, že by to mohlo přispět věci. Co se týče diskuse o Romech, tak eh, si myslím, že je potřeba, abychom hledali evropské řešení. To platí jak pro Evropskou komisi, tak pro nás. Mám ale pocit, že zatím jsme tuto situaci dostatečně nesledovali, že nedošlo k žádným konkrétním opatřením. Co se týče vize Evropa 2020, tak nejde jenom o to, abychom peníze vydávali, ale hlavně musíme také být schopni poměřit výsledek eh, takovýchto investic. Co se týče směrnice o pracovní době, tak tam mám pocit, že existují návrhy, které uh, uspokojí všechny. Igen, tehát nagy, nagyjából a, a, a dátumok azok eléggé világosak. Takže to je zhruba všechno, co jsem měl na srdci a doufám jenom ještě nakonec, že naše spolupráce bude v budoucnosti stejně tak eh, příjemná, jako byla dosud. Děkuji, dám slovo panu Serkasovi a potom paní Harkin. Chci jenom říct panu komisaři, že koordinátoři diskutovali o zelené knize o důchodech a o prodloužení a, diskuse. My a, prostě jsme chtěli, aby komise věděla, že potřebujeme určitý čas na to, abychom byli schopni pracovat. Pan Sarkas a potom paní Harkin. Děkuji, pane předsedo. Chci také poděkovat panu komisaři. Já se snažím omezit na tři minuty a mám tři eh, témata. Za prvé, pane komisaři, to, co vlastně děláme dnes, je velice dobré. Je dobré odkázat na ty sliby, které existují aktuálně, to znamená reagovat na obavy evropských občanů. Nejde jenom o harmonogram práce komise a jejich služeb a tak dále, ale eh, dojem, který vzniká na ulici, je důležitý a ten je velice přítomný, všudy přítomný. Eh, žijeme v prostředí obrovských obav je tedy správné, aby komise přišla s nějakými názory, myšlenkami pro evropské občany. Řešení otázek třeba romské, to je velmi důležité a já doufám, že kolegium komisařů se bude zabývat otázkami, které pálí um, veřejnost. Za druhé, co se týče těch uh, legislativních otázek, o nich jste hovořil, to je velice um, smysluplné a potom také váš komentář o směrnici o pracovní době. Tento parlament se vždycky stavěl otevřeně uh, k tomu, jak najít způsoby vyřešení těch slepých uliček a řešení konkrétních problémů, které veřejnost pociťuje jako aktuální. Také jsme vyjádřili jasné stanovisko v tom se nevracet k otázkám, které už byly vyřešeny. Nechceme jít směrem zpět. Flexikurita je velice důležitá. Nejde jenom o mružnost, ale také o jistotu. Chceme-li postupovat eh, smysluplně v zákonodárné práci, nemůžeme brát v úvahu pouze flexibilitu a ignorovat přitom aký komunitér a základní chartu lidských práv. Chceme-li dosáhnout vyváženosti, musíme flexibilitu doplnit jistotou. A to třetí téma, které je pro mě závažné, je toto. Dnes jste otevřel debatu o aspektech svého portfolia, ale podle mého názoru ten problém nespočívá ani tak ve vašem portfoliu, ani ve vaší práci, ani v kultuře komisařů. Ten problém spočívá v tom, že před Evropou stojí rozhodnutí, ohledně naprosto zásadních otázek. Tady je problém s radou. My velice znepokojeně sledujeme počínání rady. Pan uh, Van Rompuy někdy vypadá dost překvapeně, když slyší naše návrhy. Nevím, jestli už si zvykl na to spolurozhodování. V těch posledních deseti sekundách dovolte, abych řekl, že máme problém. Ten velký problém, který máme, je to, co chtějí lidé na ulici. Sociální spravedlnost, sociální rovnost. My nemůžeme mluvit jenom o článku 9 smlouvy. Je to úkolem práce i vašich dalších kolegů v komisi. Se vší úctou k vašemu portfoliu, k vašemu plánu práce, musíme skutečně konečně naslouchat lidem na ulici a musí všechny instituce. Děkuji. Paní Hark. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. Já jsem si s velkou radostí vyslechla vaše slova dnes dopoledne. Vy jste reagoval na včerejšek a na dnešek a na očekávání spoluobčanů v Evropě. Souhlasím, ale myslím si, že to má jeden háček. Je potřeba slibovat jenom to, co můžeme splnit a potom plnit to, co slibujeme. To je v EU klíčové. Je potřeba, abychom zůstali neustále v kontaktu s každodenním životem lidí, protože oni se dívají na politiku a očekávají, že jim zlepší život a není nic horšího, než když se zklamou. Viděla jsem váš pracovní program, jsem velmi ráda, že se snaží teda do souladu Evropský sociální fond s vizí Evropa 2020 a zviditelnit ho. Když jsme se snažili v Irsku přesvědčit lidi, aby hlasovali pro Lisabon, tak tam na plagátech říkali, že to jsou pracovní místa, pracovní místa, pracovní místa. A cynici řeknou, no tak kde ta pracovní místa jsou? Je potřeba ukázat občanům, že fondy, které máme, fungují. Je potřeba zviditelnit tyto fondy je potřeba, aby občané věděli, jak jich mohou využít, jak fungují a jak je využít pro vytváření pracovních míst. Jsem velice ráda, že výjimky u EGF pro období krize prodlužujete do roku 2013 a zvažujete možnost nového globalizačního fondu po roce 2013. Vždy je potřeba poučit se a potom eh, to, co jsme se naučili zhodnotit do budoucnosti. Vy jste hovořil o dlouhodobé péči v souvislosti s demografickými změnami. Zmínil jste se krátce, ne, teda takto, zmínil jste se o důchodech, ale nezmínil jste se o dlouhodobé péči. Jsem ráda, že se zabýváte možností kontrolovat provádění stávající legislativy, protože ta má dopad na životy lidí. Souhlasím s panem Sarkosem, Hovořil jste o potřebě udržet rovnováhu mezi základními právy pracujících a vnitřním trhem. Říkáte, že pracujícím je jedno, jak vypadá článek 9, nebo než by jim to bylo jedno, ale v podstatě svobody vnitřního trhu, to je něco, s čím se úplně neidentifikují. Identifikují se daleko více se svými základními svobodami. V každém případě je potřeba udržet tady rovnováhu. Poslední věc. Souhlasím s tím, co jste říkal o Romech, když bráníme jejich práva, tak v podstatě bráníme práva svá. Vaše prohlášení bylo velmi ambiciozní, překrývá se do značné míry s naší práci a já se budu těšit na spolupráci. Děkuji paní Lomber a paní Cimer po ní. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři, za vaše dnešní vystoupení. Musím říci, že obdivuji váš optimismus, když si myslíte, že budeme schopni najít řešení v oblasti směrnice o pracovní době. Myslím si, že by bylo daleko jednodušší přesunout se k ekologičtější ekonomice. Co se týče návrhy, co se týče vašich návrhů v, právě v oblasti zaměstnanosti za účelem nízkou e, uhlíkové ekonomiky, tak ty jsou důležité. Zmiňoval jste také různé způsoby zaměstnanosti. Řada z nás má určité obavy z takových těch hraničních zón zaměstnanosti, přechodu mezi uh, zaměstnáním a třeba prací z domova, kdy často zaměstnavatele očekávají, že když někdo pracuje z domova, takže bude k dispozici 24 hodin denně. Mám otázku za kolegu, který tady dnes nemůže být a která je spojena s otázkou otcovské dovolené. Já vím, že hovoříme o směrnici týkající se uh, těhotných pracujících a že paní Redding říkala, že bychom to měli zapracovat do úpravy mateřské spíše než otcovské dovolené. Ptáží se tedy, jestli komise bude mít zvláštní iniciativu, která se bude týkat v roce 2011 otcovské dovolené, nikoli mateřské dovolené, tedy že by byly dvě. Já myslím, že to je důležité pro diskusi o, dovolené, o mateřské dovolené, která právě probíhá. Agenda sociální politiky a jak zapadne do strategie Evropa 2020. Máme platformu boje proti chudobě, to je pravda, ale eh, tady se nejedná jenom o boj s chudobou, jedná se také o boj s diskriminací, třeba chceme-li bojovat s chudobou. Eh, s chudobou musíme, budovat i, musíme bojovat i s diskriminací. Chci jenom upozornit na to, že existuje několik dalších právních nástrojů, které jsou napojeny na trh práce a je třeba se jimi zabývat. A komise musí sledovat, jestli jsou uplatňovány v praxi. Agenda sociální politiky, doporučení aktivního začlenění a kvalitní veřejné služby. Nás by zajímalo, jak vy jako komisař odpovědný za tento rezort budete spolupracovat s dalšími rezorty v komisi na dosažení pokroku v oblasti kvality veřejných služeb. Ty jsou důležité pro dosažení sociální soudržnosti. Děkuji. Paní Cimr a potom pan komisař dostane možnost odpovědět na tyto otázky. Děkuji. Já chci zareagovat na poznámku eh, o Jean Lambert. Eh, optimismus eh, k úpravě Eh, pracovní doby eh, mě také trochu překvapuje, jestli jsem tomu dobře porozuměla. Je to vlastně reakce na názor předsedy komise pana Barosa, který se domnívá, že se změnila doba a že musíme také přizpůsobit úpravu pracovní doby novým podmínkám, jestli to opravdu půjde eh, tímto směrem vzhledem k změně pracovní produktivity a vzhledem k, k zkrácení pracovní doby a maximální hranici tohoto zkrácení. Jsem napjatá, tedy jak bude vypadat taková, eh, takový návrh. Mám ještě tři záležitosti. Za prvé otázka charty základních práv. Jako komisař pro sociální eh, věci a zaměstnanost, myslím, máte zodpovědnost i za tuto otázku. nejde ani tak o ta sociální práva, ty tam, ta tam jsou obsažená a jsou členské státy, kde, e, které některé e, paragrafy této charty ještě dosud neratifikovaly. Zajímalo by mě, jak ve spolupráci s ostatními komisaři se aktivně zasazujete o to, aby se to konečně podařilo. Za druhé, Hovořil jste o Evropské platformě proti chudobě a sociálnímu vyčlenění, kterou chcete předložit ke konci roku. Do jaké míry plánujete nějaký eh, proces follow-up, který by byl víc než pouhou kampaní eh, na to, aby se společnost postavila kladně k cílům bojovat eh, s chudobou, abychom měli eh, vlastní eh, balíček nástrojů, aby reagovala Evropská unie na výzvu komisařů, aby skutečně se konečně podařila prosadit ta základní sociální práva ve všech členských státech. Tady je problém ve spolupráci i třeba s ministry, promiňte, s komisařem pro otázky energetiky, Jde o to jednat, když se jedná o snížení, snižování emisí CO2, o sanaci bytů a budov a také dbát na to, aby v členských státech eh, se zabránilo tomu, aby náklady na eh, tuto sanaci nenesli ti nejchudší, aby nedocházelo eh, k vyhazování lidí z bytu, vypínání elektřiny. To je velice aktuální problém. A také další téma, které, myslím, spadá do mezioblasti, tedy eh, působnosti různých, různých komisařů Má. Máme celou řadu otázek, pane komisaři, eh, takže prosím, abyste odpověděl na ty, které prozatím zazněly. Ano, eh, odpovím na tedy ty otázky týkající se konzultací o důchodech. Já bych nerad eh, šel nad rámec to oficiální závazné lhůty 15. listopadu, ale chci vám zaručit, že hlas parlamentu bude slyšen. Jestli eh, se to neprotáhne do příštího roku eh, déle, než jak to zaznělo v úvodu paní předsedající, tak snad lze zaručit, že Eh, vstupy v parlamentu budou respektovány. My začneme přípravu na další práci, což myslím eh, vyústí asi eh, v Bílou knihu. Práce na ní začne pravděpodobně v druhém čtvrtletí a prozatím můžeme pracovat za tohoto za této předběžné dohody, že takto to bude a určitě vezmeme v úvahu Eh, vaše vstupy, ale oficiální závazná lhůta by se měnit neměla, protože všichni očas, ostatní zúčastnění eh, hráči, jak už jednotlivé osoby, eh, lobbysté, experti, eh, se budou řídit tím datem 15. listopadu, abychom to mohli nějakým způsobem uřídit. V tomto kontextu chci také poukázat na konferenci 29. října, kterou komise uspořádá k zelené knize a velice rád vás tam uvítám i zpravodaj zpravodaje, zástupce z Evropského parlamentu. Jsem si jist, že tam eh, zazní velice eh, plodný dialog na tato témata. Já jsem eh, se o tom zvlášť nezmínil, ale využiji této příležitosti nyní, abych promluvil o několika otázkách zdraví a bezpečnosti při práci a také chci mluvit o té nezbytné revizi, která musí proběhnout. Včera jsem se eh, setkal s některými poslanci Evropského parlamentu a dalšími aktéry v této budově a potvrzuji, že do konce roku přijdeme s legislativním návrhem poté, co bude dopracováno hodnocení dopadů ale je potřeba nejprve mít tento dokument a ten následující postup bude také relativně dynamický a následovat posléze ještě bude návrh, eh, návrh o, eh, o poruchách svalů a kostry a my se budeme maximálně snažit eh, také postoupit ku předu co se týče eh, dokumentu o eh, vystavení tabákovému dýmu. A potom ještě několik dalších otázek, které zde padly. Politika zaměstnanosti, úloha flexikurity, s ní spojená. Jakým způsobem chceme vést tuto debatu v budoucnosti? Já nechci předjímat eh, konkrétní obsah agendy, nové dovednosti a pracovní příležitosti, ale bude sem patřit nový přístup ke flexikuritě a i k mobilitě. To už vlastně se odrazilo v mládeži v pohybu, to je jedna z těch hlavních iniciativ. Podle na mě se jedná o lépe diferencovaný a citlivější přístup, kde se ku příkladu bere v úvahu Eh, to, že nyní eh, pracujeme déle, více let a potřeba také se zabývat schopností různých věkových skupin. Když mluvíme o mobilitě, tak musíme mít na paměti, že ta se týká především pládeže, ne tolik ostatních věkových skupin. A co se týče flexibility, je jasné, že ta se zase netýká tolik mladých pracovníků, ale spíše dalších věkových skupin, které by měly využívat příležitostí režimu flexikurity, která, který jim umožní lépe zvládat ty pracovní přechody. Proto chceme tedy tuto koncepci nastavit nebo eh, dát do souladu s potřebami doby, protože krize toho hodně změnila a tomu musí odpovídat naše iniciativy úspěch našich iniciativ, včetně cílu 2020, bude záviset na dobré zprávě. A tady probíhá hodně práce eh, za belgického předsednictví. Eh, úloha eh, rady EFSO eventuální mechanismus pro eh, sledování pokroku v budoucnosti. Tady mohu otevřeně říci, že to není ještě zcela přesně dohodnuto, nastaveno, na tom se ještě pracuje a Eh, chceme dát dostatečné kompetence a dostatečně silnou úlohu všem, kteří mají eh, co nejlepší kvalifikace, aby řešili problémy oblasti zaměstnanosti a sociální politiky. Já se snažím eh, tady o konzistentní projev, co se týče vztahu mezi sliby a jejich plněními, Tady dovolte, abych eh, vyjádřil optimismus eh, ohledně některých těch otázek, včetně pracovní doby. Já jsem se eh, za, zúčastnil diskuze v prvním kole konzultací partnerů a samozřejmě ne z každého takového setkání člověk odchází s optimismem na duchu, ale musím říci, že ku příkladu moje setkání se zástupci vlády Spojeného království byla charakterizována otevřeností k tomu novému přístupu a myslím, že můžeme čekat další zapojení v této oblasti, takže je potřeba poskytnout prostor pro hledání nových přístupů a nových řešení v této oblasti a to nebude možné bez toho, abychom eh, ukázali alespoň mírný optimismus. Ale určitě je potřeba umožnit sociálním partnerům se také zapojit, aby eh, mohli přicházet eh, s návrhy, eh, aby mohli nám sdělit své potřeby, když budou relevantní a myslím, že z toho zveřejnění relevantních informací a hodnocení Evrop- ekonomického a sociálního kontextu může také vzejít nová dynamika. Myslím, že tím tak propůjčíme novou dimenzi této debatě a možná se tak podaří odstartovat i nové kroky. Co se týče eh, směrnice o vysílání pracovníků a debaty o sociálních právech, já tvrdím to, že když na tom budeme pracovat a vypracujeme návrhy, že tam rozhodně Eh, od, také se eh, zmíníme o sociálních právech a právu na stávku. Neumím si představit, že by nějaká, nějaký návrh se bez toho obešel. To je otázka vyvážit eh, právo na stávku s dalšími aspekty a naším záměrem je to, aby ta směrnice fungovala lépe a aby nespůsobovala další uh, kontroverzní situace, což by eh, celou situaci jen zhoršilo. Příklad projektů na úspory energie, o tom se tady také hovořilo, to je otázka, kde můžeme spolupracovat s dalšími komisaři, ku příkladu s panem Ettingerem, Určité debaty už proběhly, ale máte pravdu, nebyly dost detailní, nemluvilo se o tom, co je možné udělat. Různé členské státy a tady ta relevantnost je různá v různých členských státech, to je potřeba potrhnout. Ale existují členské státy, které toho dělají hodně na projektech úspory energií a má to silný sociální dopad tím, že se daří snižovat náklady na energii pro domácnosti. Tím směrem můžeme jít a posléze i se dopracovat dalších definic pro eh, tento pracovní plán. Jistě eh, na eh, tomto úkolu mohu s panem Etigerem pracovat. Co se týče mateřské dovolené, já už jsem k tomu své řekl. Je to naprosto jasně práce pro uh, místo předsedkyni Redingovou a já ji jistě budu informovat o zájmu, který jste o toto téma projevili. Děkuji a dáme slovo dalším. Máme před sebou ještě dvě kolečka otázek na pana komisaře. Já bych chtěla podprosit, aby se všichni drželi časového limitu minuta až minuta a půl. Pan Beck a pak pan Beroso. Prosím. Děkuji. Pane komisaři, Nejprve vám chci poděkovat za vaše slova uznání pro eh, odbory a také pro význam, který připisujete o sociálním významu Evropy. Konkrétně chci hovořit o jednom bodu, který také je, souvisí s jednou z vašich priorit, a to je inkluzivní růst. Podle mého názoru to také souvisí s dobrými a jistými pracovními příležitostmi a tady si dovolím eh, odkázat na problémy sítě Eurest. Víme, eh, že komise vlastně eh, v roce 1993 hovořila o podpoře přeshraničního pracovního trhu v Evropě. Eurost ale nesprostředkovává jenom eh, pracovní místa, ale také poskytuje poradenství v oblasti pracovních práv a daní, komise ale bez jakéhokoliv zdůvodnění eh, zásadním způsobem eh, zkrátila rozpočet Eurostu. Chci se vás, pane komisaři, zeptat, jestli jste o těch škrtech eh, slyšel a jestli se mnou souhlasíte, že to vyvolává velice závažnou situaci v různých přeshraničních oblastech. Já bych vás rád požádal, abyste se zasadil o další pokračování těch programů se stejným financováním. A také jsem rád, že jste hovořil o um, linii o, praco- o směrnici o pracovní době, o vysílání pracovníků. E, tady určitě budou nové poznatky, které potřeba zapracovat. Uh, uh, děkuji a děkuji, pane komisaři, že jste mezi nás přišel. V prvé řadě mám dvě otázky. Hovořilo se hodně v komise a na radě o nutnosti vzít eh, v potaz trh z dluhopisy. A také bychom měli vzít v potaz to, co se tady dělo včera v Bruselu. 100 tisíc lidí v ulicích asi zřejmě zastupovali, dá se říct, miliony. Zkušenost Evropské unie je najednou hořká tomu se vyjadřovaly irské odbory včera v průběhu manifestace a ty hodně bojovaly proti přijetí Lezabonské smlouvy. Je to cit, který musíme vzít v potaz, i když je to pro nás špatně. A tak se chci zeptat, co má k tomu vaše generální ředitelství, k tomu novému návrhu ohledně hospodářské obnovy. A já v těch šesti návrzích ze včerejška nevidím vůbec žádné sociální úvahy, které by byly ty v potaz. To je první věc. Druhá věc, sociální služby obecného zájmu. Asi víte, že jsem k tomu zpravodajem. Není to úplně jasné, ale rozhodně je zde celá škála věcí, kterou je potřeba učinit v dané oblasti záruky, o níž se hovoří. To hodně lidí říká, že to je jádro sociální Evropy. A já prosazuji myšlenku nějakého mezirezortního uskupení task force, v čele by měla být komise, zvláště vaše generální ředitelství a toto uskupení by prosazovalo nutné změny v dané oblasti. Já to jenom dokončím. My zde máme řadu zpráv, na níž je potřeba pracovat, ale ke krokům samotným nedochází. Děkuji a pan Deroso, prosím, máte slovo. Pak, děkuji, pane Deroso, pak paní Lin. Děkuji. Já jsem ráda, že se zde hovoří o realizaci a ve světle toho bych ráda hovořila o realizaci směrnice o vysílání pracovníků. Máme zde vodítka a pokyny k tomuto a, chci, a ke zraněním a tak se mě zajímá, co a tak zranění jehlama. A tak já jsem se chtěla zeptat, jestli k tomuto ještě něco máte. A pak se chci zeptat na etický kodex dlouhodobé péči. Vím, že se hlasovalo o usnesení, které bylo schváleno v parlamentu a vy jste se k tomu vyjadřoval. Stejně tak zelená kniha k zneužívání. Vím, že o tom jste hovořil už v minulosti, že se měla zpracovat zelená kniha a pak delší práce. Bylo by zajímavé, kdyby se komise vyjádřila k tomu, jaký by měl být povinný věk odchodu do důchodu. Ne důchodový věk. Tam člověk začíná mít nárok pobírat penzi, to je zásadní. Ale jestli se komise zabývala také povinným věkem odchodu do důchodu, máme problém s osobami staršími, které chtějí pracovat dále. A tam je otázka penzí a pobírání penze. Pak ještě situace se směrnicí o pracovní době. Doufám, že jste optimistou, že se podaří dosáhnout nějakého řešení. A jsem ráda, že se včera podařilo dosáhnout i debaty o elektromagnetických polích. Děkuji. Děkuji. Pane komisaři, děkuji, že jste dorazil. Mám na vás tři otázky. V prvé řadě se chci zeptat na toto. Vy jste hovořil o Evropském fondu. Těch fondů je hodně, je to docela propletený obrázek. Mohli bychom to nějak optimalizovat, aby byly lépe viditelné ty fondy a lépe využívány. Těch nástrojů je celá spousta tuto chvíli a je složité se v tom zorientovat. A i parlament se v tom ztrácí. Šlo by to nějak zoptimalizovat, aby tyto fondy fungovaly efektivněji? A potom viditelnost těchto fondů přímo na místě v terénu, to je velmi důležité, o tom hovořila paní Harkin. Evropa má důležité postupy a politiky. Ty existují, ale nejsou až tak viditelné. Jak je zviditelnit? A jak dosáhnout toho, aby jim občana lépe rozuměli a aby se tyto postupy a politiky přiblížily občanům? Další otázka. Jaká je nová strategie pro globalizační fond přizpůsobení po roce 2013? Jaké změny předpokládáte? a co práce pracovní skupiny, která řeší globalizační fond přizpůsobení. Jak zajistit, abychom se aktivně podíleli na realizaci tohoto fondu? Vy jste říkal, že budete reagovat na boj v oblasti zaměstnanosti, ale tenhle boj je úzce navázán na globalizační fond přizpůsobení. Paní Turina, prosím. Děkuji. Děkuji. Já bych ráda navázala to, na to, co říkal pan Derosu. Já si myslím, že to je zásadní. Já jsem to měla i ve svých poznámkách. Pokud vaší první prioritou je vytváření pracovních příležitostí a zajišťování inkluzivního růstu, pokud tyto priority mají být úspěšné, tak potom musíme úzce provázat hospodářské politiky a sociální politiky, samozřejmě na úrovni Evropské unie i na úrovni členských států. Já jsem byla překvapena včera, že tam nebyla zmínka o zaměstnanosti o aspektu zaměstnanosti. Stále ještě velmi úzce chápeme hospodářský rozvoj a chtěla bych se tedy zeptat, jak se tohoto zhostí komise. Jak zajistí, aby zaměstnanost byla klíčovou složkou hospodářského myšlení. Já si myslím, že to je naprosto zásadní. Je to nutné, abychom pomohli nezaměstnaným a mladým, kteří začínají pracovat nebo chtějí začít pracovat. Druhá otázka, kvalita práce a sociální oblast. Já myslím, že zde je jedna reakce týkající se vysílání zaměstnanců. To je jeden problém, ale ten problém je širší a já doufám, že k tomu proběhne nějaká iniciativa. Možná se k tomu budete moci i vyjádřit. Jde mi o vysílání pracovníků. Potřebujeme širší rámec v zájmu zajištění práce v Evropě, v zájmu, sociál, v zájmu boje proti sociálnímu dumpingu, což je jev, který se rozšiřuje. Mohl byste chápat rok 2011 jako rok, kdy se začíná pracovat na těchto oblastech. Potom lajková iniciativa v rámci strategie Evropa 2020. Mládež v pohybu. A já vím, že Evropský parlament se do toho zapojuje. Děkuji za tuto angažovanost parlamentu. Chci se ale zeptat, jakým způsobem se to projevuje přímo v té lékové iniciativě, protože jsem to nepochopila z toho pracovního harmonogramu. Děkuji. Ekonomické řízení. Je pravda, že to je zásadní součást mého rezortu, je to zásadní pro celou komisi. Protože na jaře jsme se odstli v období, kdy byla ohrožena budoucnost eura a měnové unie. A bylo potřeba začít pracovat na posílení samotných základů hospodářské a měnové unie. Pro mě to také ale znamenalo posílení základů Evropské unie jako takové. A já to chápu všechno jako průběžnou práci. My jsme podnikli určité kroky, máme na toto sdělení. Tři, jak říkám, na tom se dále pracuje. Chtěli jsme také rozšířit chápání řízení a různých výkyvů, které podkopávají stabilitu eura a Evropské unie, nejenom ve finančním slova smyslu, ale i v politickém slova smyslu. Postup je takový, že nyní je zde porozumění a pochopení mnohem širších výkyvů, nejen deficitů, ale i zadluženosti a tak dále. V dokumentech, které byly předloženy, je věnována pozornost výkyvům i z preventivního hlediska, nejenom po té, co k něm dojde. Ale musím říct, že to není všechno, co můžeme v dané věci podniknout a co musíme podniknout? Můžete mi věřit, že vždycky, když se podílím na diskuzích o makroekonomickém řízení, tak se vždycky maximálně snažím vysvětlit, jak je důležité do těchto úvah zapracovat nezaměstnanost, protože to je velký problém týkající se výkyvu ekonomiky a proto jsem jel před několika týdny do Osla abych se účastnil spojeného eh, jednání Mezinárodní organizace práce a Mezinárodního měnového fondu. Bylo to bezprecedentní zasedání spojené těchto dvou organizací. K tomu nikdy předtím nedošlo, že by se tyto dvě organizace takto sešly. Ne, došlo k tomu od války, pardon, my vlastně nemáme mluvit o válce. Každopádně je to historický průlom. Do, Dominik Štrauskán a pan Samania vedli toto jednání a já jsem byl překvapen po návratu, že kolegové o tom zasedání až tolik nevěděli. Takže já se jenom snažím na to upozornit, aby o tom lidé věděli. To jsou dva aspekty. Pracovní trh kde je cílem plná zaměstnanost, solidní práce, sociální začlenění. A na druhé straně je makroekonomická stabilita. To jsou dva aspekty, které musí fungovat paralelně a přibližovat se. A jak říkám, je to průběžná záležitost, stále se na tom pracuje, je to ale velmi náročné. Z naší strany zde však byl podniknut jasný závazek je v Evropě 2020. Všichni se zavázali k tomu, že se budou seriózně stavět k závazku dosáhnout 75% zaměstnanosti. A není to jenom o kvalifikovanosti, je to i o politikách pracovního trhu, je to i o sladěnosti jednotlivých faktorů a já se těším na diskuzi, která nás na toto téma ještě čeká. Pokud jde o fondy, když jsem hovořil o novém fondu EGF, tak tím jsem myslel obnovený fond, globalizační fond přizpůsobení. A samozřejmě my chceme využít všech zkušeností, které máme. Někdy pomáhá i tisk, který nám pomáhá v tom, že upozorňuje na nedostatky. A já nečtu jenom noviny, Zároveň jsem měla ve Štrasburku setkání s panem Porta, pravodajem parlamentu na téma Globalizační fond přizpůsobení a měli jsme zajímavou debatu. A já jsem s ním souhlasil v tom, že i když krize skončila po pár letech, tak je zřejmě nutné ponechat tam ten, ten strop 500, co se týče uh, nárokovatelnosti v dlouhodobém horizontu. A i pokud se podaří dynamicky vytvářet pracovní příležitosti, i tehdy musíme předvídat, že bude docházet k úbytku pracovních míst, budou se přeskupovat, budou tam nepříznivé účinky obchodních dohod například, nebo obchod o volném pohybu, volném obchodu. My si musíme v tom fondu ponechat určité rezervy, zvláště protože podmínky se budou měnit v jednotlivých členských státech, daňové podmínky se budou měnit a rezervy členských států se budou měnit a jejich schopnost se bude měnit reagovat na úbytek pracovních most, míst. Rov, možná, že k těm změnám bude docházet i rychleji a my jsme ukázali v dané oblasti přidanou hodnotu Evropské unie a mělo by se v tom dál pokračovat. Máme ještě čas a já si moc cením toho, jak jste se do toho zapojili. Naplňování dalších pokynů. Před pár týdny pan His se mnou hovořil o problematice zranění jehlami. Dohodli jsme se na tom, že budeme dále zkoumat, zda zde budou potřeba prováděcí předpisy či nikoli. Každopádně jsem chtěl naslouchat tomu, co k tomu měli. Pokud jde o dlouhodobou péči a etický kodex, tak zde jsem otevřený těmto námětům, ale v tuto chvíli se zrovna rozhoduje o tom, co se bude dít v demografické oblasti v následujících letech. Je to nová aktivita komise, já bych ji chtěl nadále posilovat a jsem rád, že maďarské a polské předsednictví, nadcházející předsednictví rovněž také chtějí věnovat pozornost demografii jako velké obavě Evropské unie. Já nemusím vysvětlovat důvody, není potřeba o tom hovořit teď, není potřeba mluvit a vysvětlovat, proč je to důležitá oblast, ale je to pro všechny velmi důležité. Jde o penze, aktivní stárnutí a je to rovněž také možnost řešit rodinnou politiku, zdravotnickou politiku, dlouhodobou péči a třeba i to, jak práce v dlouhodobé péči může mít dopad na kumulaci penzijních práv a jak se to může promítnout do daného sektoru, protože je to zároveň i příležitost, co, co se týče vytváření eh, pracovních míst, ale na to se už poukazovalo. Tedy demografie je novou oblastí, které se věnujeme. Myslím si, že v brzké době to bude oblast strategického významu. A pokud padne takové rozhodnutí, tak by se v Bílé knize měl řešit eh, odchod do důchodu a já nevím, jestli komise už chtěla něco navrhovat. My jsme nic zatím nerozhodli, jenom víme, že je zde určitý tlak na zvýšení věku odchodu do důchodu, ale rozdíly mezi zákonným věkem odchodu do důchodu a skutečným věkem odchodu do důchodu. A já nevím, jestli členské státy mohou zákonem zvýšit uh, věk odchodu do důchodu, jestli mohou bojovat proti skutečným odchodům do důchodu a vím, že problematické je to ve Francii a dalších členských státech. Rozhodně ale nechceme sjednocovat toto, nechceme předložit sjednocený návrh, protože penzijní systémy se tak liší a situace na trzích práce se liší tak si myslím, že nikdo v komisi nechtěl a nechce navrhovat jednotné řešení, pokud jde o odchod do důchodu a nechce ani nějak sjednocovat postupy v tomto systému. Možná, že si vyposlechneme další otázky. Dobře, děkuji, pane komisaře. Paní Guny má slovo a pak pan Tomas Mann. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, já mám na vás dvě otázky. Téměř pořád někde slyšíme a čteme, že Evropský sociální fond bojuje proti chudobě. A mě by zajímalo, jak komise chce tento fond využívat šířeji, aby se bojovalo proti chudobě a za druhé. Hodně se řeklo na téma vytváření pracovních příležitostí a vytváření solidních pracovních míst. Já si ale myslím, že bychom neměli zapomínat na jednu věc a to je udržení se práce. Je zde možnost eh, nějaké iniciativy na téma bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci, zvláště co se týče starších osob nebo postižených osob. To jsou otázky, které často zaznívají a často na ně podniky upozorňují. My bychom rádi, aby komise předložila návrh třeba k těm poruchám kostry. A dále je zde otázka stresu na pracovišti, prevenci sebevražd je někdy velmi těžké to prakticky zpracovat. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo pan Tomas Mann. Komisar. Děkuji, paní předsedající. Ehm, pane komisaři, vy jste mluvil o tom, že jste se setkal se zástupci sociálního dialogu. To je správné, protože musíme společně rozvíjet iniciativy, ale chci se zeptat, jestli jste také věnoval nějaký čas těmi, kteří trpí eh, tím negativním rozvojem. Ku příkladu horníci, kteří včera demonstrovali a kteří mi řekli, že Eh, vlastně ty peníze, které měly dostávat do roku 2018, byly eh, tedy omezeny na roku 2014 a nemají pracovní příležitosti. Zajímalo by mě, jestli, pane komisaři, jim nasloucháte, jestli také berete v úvahu jejich obavy, protože je řada lidí, kteří nemají před sebou budoucnost. A potom demografické změny. Hovoříte o tom, jak je důležité eh, vidět propojení těchto různých oblastí, prezentace zelené knihy o důchodech kterou jste připravil společně s komisaři Rénem a Barnie, eh, eh, píše, jak je důležité toto řešit eh, více oborově a multidisciplinárně a i také z úhlu pohledu mladých lidí, abychom se vyhnuli nějakým mezigeneračním konfliktům. Já jsem velmi rád, že jste navázal i na jeden z mých návrhů v mé zprávě, a to v tom směru, že v roce 2012 bude Evropský rok. Paní Kinga Kunz pan, a potom pan Clark. Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, chci vás ubezpečit o naší podpoře. Byli bychom rádi, aby se sociální aspekty objevovaly v rozhodnutích o řízení ekonomiky. V této oblasti není dostatečná integrace. Ekonomiku nemůžeme postavit znova na nohy bez toho, aniž bychom a vytvořili pracovní místa. Nemůžeme obejít ani sociální dialog, především dnes. Často zapomínáme v tuto chvíli na sociální aspekty a je to špatně, je potřeba naopak je vypíchnout. Zajímalo by mne, jestli členské státy jsou ochotny zapracovat tyto aspekty do své politiky a jestli jsou ochotny více se spoléhat na sociální dialog. A potom ještě jedna věc. Co se týče konzultací k Romům. Je potřeba znát jednotlivé indikátory, je potřeba je sledovat, je potřeba zajistit, aby je potřeba zajistit, že když se investují prostředky, tak aby se dostaly až eh, na ta postižená místa, do postižených eh, regionů. Navíc mám pocit, že v řadě těchto regionů jsou eh, lidé, kteří by byli ochotni pracovat, ale zatím jim nebyla dána k tomu možnost. Děkuji, pan Klerk a potom paní Plom. Uh, k otázce, kterou uh, jsem uh, už položil, a to je pomoc malým a středním podnikům, což je důležité pro celou Evropskou unii. Vy jste se k tomu konkrétně nevyjádřil, ale možná teď byste mohl se k tomu vyjádřit poté, co jste se vrátil k řadě jiných otázek. A potom také eh, dnes dopoledne tento výbor schválil eh, výdaje za, eh, v rámci EGF pro firmy, které byly uzavřeny a relokovány. To je docela dobře, dobré, ale ty malé střední podniky, které byly uzavřeny, které nedosáhnou toho potřebného Prahu, tam také byly propuštěni pracující, kteří potřebují nějakou podporu pro své rodině, kdy, eh, rodiny, když ztratili práci, protože to jinak by byla diskriminace. Za druhé, na posledním plenárním zasedání ve Štrasburku sám předseda Baroso řekl, že malé a střední podniky Eh, jsou eh, škrceny nebo dušeny nadměrnou byrokracií a i přesto plenárka schválila zprávu BVH, která eh, uvalí obrovské byrokratické břemeno vypracování zpráv. To bude mít hrozivý vliv na malé střední podniky. A za třetí, ani tento výbor nepomohl. Před několika měsíci jsme hlasovali proto, aby nezávislí řidiči automob- nákladních automobilů byli Eh, také eh, vstaženi pod směrnici o pracovní době. Eh, nějak se to zatrhlo a plenárka také v tom nic nedělala. Prosím, řekněte nám, co uděláte pro malé střední podniky. Ne, podniky. Nevidím tady žádné snahy o to jim pomoci. Pa, paní Plomb? Já vám chci poděkovat za to, co jste doposud řekl a já vám chci vyjádřit plnou podporu a chci také podpořit eh, kolegu, který hovořil o politice důchodu. Včera eh, společně s kolegy z frakce jsme také demonstrovala zde v Bruselu. Potkala jsem se tam s řadou lidí, s řadou žen a některé ty ženy, které jsem tam viděla, se mě ptali, Ehm, říkali, že mají eh, strach z krize, z jejich dopadů. Ehm, ptali se, eh, jak to půjde dál a když se podívám na vaše dnešní návrhy, chci se vás zeptat, jakým způsobem ehm, tedy budete řešit stále nerovnosti mezi mzdami mužů a žen. To je přece priorita, musí to být prioritou. Musíme přísně kontrolovat, aby zákony skutečně také byly prováděny ve vnitrostátní právní úpravě eh, v oblasti mzdové politiky. Evropská komise zde musí rozvinout strategický podnět pro tuto kontrolu. Děkuji. Děkuji. Já chci také, pane komisaři, vznést několik otázek. Možná uh, budete překvapen, že se chci vyjádřit i k debatě na kolegiu komisařů včera o ekonomické zprávě. Zdá se, že pozapomínáme, že i tam patří zaměstnanost pod téma ekonomické zprávy. Já jsem neměla příležitost se podívat na závěry včerejšího setkání komisařů, ale vidím, že článek 148 smlouvy šestkrát se o tom zmiňuje, nebo možná je to článek 121. Jestli je to tak eh, opravdu, tak je potřeba toto opravit. Vy jste nám včera řekl v té důležité debatě, kterou jsme vedli na téma Romů, a eh, vy a paní komisařka Redingová jste říkali, že eh, Lisabonská smlouva a karta lidských práv změnili náš pohled na tyto otázky. My jsme Eh, znepokojeni tím, že vlastně tou skutečnou inovací je článek 9. Eh, a ta včerejší debata o eh, hospodářské zprávě nebere v úvahu tento příčný průřezový problém. A potom analýza situace dluhů a dopis který komisař Rehn napsal panu Reindersovi. Jak myslíte, že je možné do toho pojmout otázku daní? A je tady nějaký, nějaké rozhraní mezi ministry pro ekonomiku a zaměstnanost a ministry sociálních věcí? To je potřeba zajistit tu spolupráci při řešení dluhů. A umíte si představit, že někdy budeme v situaci, kdy jedině kroky Evropskou, Evropského parlamentu vlastně budou mít nějaký vliv na změny v té důležité směrnici o e, pracovní době? E, děkuji. One of the earlier questions because I realized I didn't e, Dobře, já chci nejprve ještě odpovědět na tu otázku Jurestu, což je opravdu Velký problém. Já s vámi souhlasím, že je správná eh, doba na to o této otázce hovořit, protože eh, teď eh, za chvíli zahájíme debaty o rozpočtu a já myslím, že mohu počítat s vaší podporou, že podpoříte návrh rozpočtu komise. Takže je velice důležité, aby ta iniciativa komise byla vámi podpořena. A jedná se i o iniciativu OIREST, která nám umožní využívat kapacit této sítě mnohem lépe než do posud. Co se týče fondu ESF eh, e pro boji s chudobou a je to opravdu zcela klíčová otázka a belgické předsednictví v listopadu uspořádá konferenci, která se bude specificky zabývat touto otázkou. Já se této konference zúčastním a pozorně tam budu naslouchat názorům expertů. My chceme propůjčit eh, Evropskému sociálnímu fondu větší, lepší viditelnost a jasné zacílení. Co se týče politiky, jaké projekty je možné připravit. To je velmi důležité, eh, zvláště třeba v souvislosti s debatami o eh, Romech. Eh, často se hovoří o částkách. Včera jsem se tomu ve své prezentaci vyhnul, protože Ono to nejde ani tolik eh, o částky peněz, ale o to, jaké projekty pomocí těch peněz zrealizujeme a jak už řekla kolegyně, jestli se nám podaří zajistit, aby eh, výsledky těchto projektů byly také udržitelné a jestli budou tedy eh, existovat dál i poté, co se zastaví to financování evropské. Potom inovace. Inovace potřebujeme, musíme nějakým způsobem znovu a lépe nastavit financování z ESF, protože ty výzvy jsou skutečně složité a někdy zcela, eh, zcela nové. A rozhodně se to týká ku příkladu otázky Romů. EGF může financovat malé střední podniky, když dopad krize a nebo globalizace obecně v určitém místě postihne více než 500 lidí. Takže ta možnost zde už je eh, vlastně sčítat eh, ten dopad ztráty eh, pracovních míst. Ale myslím, že to je otázka, které se může Eh, věnovat i další diskuse a parlament může spoluutvářet budoucí EGF eh, a tím pádem se může zasloužit i o pomoc pro eh, malé střední podniky. Já jsem se nedávno zúčastnil konference EuropeNet, to je organizace malých a středních podniků v Evropě a mluvili jsme tam o účasti na sociálním dialogu. To je skutečně zásadní věc, já se za to stavím. Já jsem sem přišel právě z konference o odvětvovém a sociálním dialogu, kde jsem měl také příležitost poukázat na význam zapojení malých a středních podniků do toho sociálního dialogu. Tím se také zlepší ten sociální dialog sám a my v něm a ten musí i v budoucnu sehrávat hlavní úlohu při řízení ekonomiky a zachování evropského sociálního modelu. Je ale také pravda, že existují eh, eh, nerovnovážnosti a nerovnovážnosti i geografické. To naprosto jasně zaznívá od některých aktérů, ku příkladu především od odborů. Eh, a v některých členských státech je sociální dialog slabý. My se musíme snažit jej posílit, protože to by mohlo mít důsledky, jako je sociální nestabilita a e, jistě se to týká i sociálního dam také, zazněla otázka v tom předchozím kole. My nemůžeme se sociálním dumpingem toho mnoho udělat, třeba eh, jak si nastavovat výši mest, ale rozhodně můžeme podpořit sociální dialog. V tom můžeme udělat lecos. A rozhodně to dělat budeme. Udržitelnost pracovních míst je další oblastí, které se více věnujeme a proto se zabýváme restrukturalizací to je oblast, kde přijdeme s relevantními návrhy v tom příštím časovém období. Je to situace, kde se naše práce překrývá eh, s prací nad průmyslovým portfoliem eh, a eh, v nadcházející vlajkové iniciativě o průmysl, pro průmyslovou politiku toto bude hrát důležitou Eh, úlohu. Takže to je významné překrytí i z naší strany, protože zájem o udržení pracovních příležitostí a o mnohem lepší, sociálně senzitivní způsob, jak eh, zvládat přechody, je důležitý. Patří sem i otázky bezpečnosti a zdraví při práci, ale eh, je třeba říci, že nejen že nejen pracovní příležitosti je třeba udržet a týká se to i některých průmyslových oborů. Ku příkladu těžba uhlí je jeden takový průmyslový obor, kde je třeba čekat postupný úbytek, stra, úbytek pracovních příležitostí. To je dáno změnou klimatu, rozdílem v politikách, ale a naším úkolem bude tento proces zvládnout co nejcitlivěji a zajistit, aby většina těch pracovníků, kterých se to dotkne, by, aby dostali příležitost si osvojit nové eh, schopnosti, eh, aby se mohli rekvalifikovat, a to pokud možno tam, v těch místech a regionech, kde dojde k ubytku těch pracovních příležitostí a je to ale samozřejmě problém, který se znovu a znovu vrací. Bylo to také součástí eh, pořadu jednání včera kolegia komisařů, protože o tom mluvil jeden konkrétní členský stát. A konečně ekonomická zpráva. Dopis komisaře Réna Eh, panu Reindersovi, to tady už zašlo, já jsem o tom hovořil s náměstkem ministra Milke, který také tomu věnoval eh, pozornost, tomuto dopisu. Vzhledem k tomu, jak je to celé senzitivní. ta otázka exitu znamená, že budeme muset co nejrychleji provést reformy a už předem naplánovat další kroky a také eh, se snažit udržet eh, tedy to tempo obnovy. Já vás mohu, vážená paní kolegyně, ujistit, že se snažíme zajistit, aby ta obnova byla trvalá a aby brala v úvahu nové struktury zprávy. Eh, budu eh, v budoucnu hovořit s předsedou Van Rompujem o, na téma otázky ekonomické zprávy a jistě bude příležitost tedy o těchto otázkách eh, v tomto zvláště citlivém období mluvit. Děkuji tím se dostáváme k závěru našeho zasedání. Počítám s vámi, že ve vašich debatách zajistíte, aby článek 148 se stal součástí právního základu pro ekonomickou zprávu a její nástroje. Děkuji tlumočníkům za to, že nám umožnili i čas navíc a pane komisaři, my se s vámi setkáme příští týden na debatě v plenárním zasedání. Tím tedy končím naše zasedání a příště se ve výboru eh, setkáme 25. a 26. října.